Guten Morgen, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, prosím pěkně, posaďte se. Morgen, wir Krásné dobré ráno. Opět zahájíme naši práci ve výboru pro kontrolu rozpočtu. Srdečně vás vítám na toto zasedání. k workshopu týkající se tématu. A prosím pány v zadních řadách, aby se uklidnili. Děkuji vám. Srdečně vás vítám a začínáme s naší prací, a sice workshop o Joint Undertakings v rámci udělování Absolutaria 2015. Poprvé se zaobíráme tím, jakým způsobem vlastně ti, eh, kteří mají mít užitek a kteří pracují na těchto joint undertakings, mm, eh, v jaké jsou situaci, co si o tom myslí, co z toho mají. A proto vás velice srdečně zdravím k tomu této jedno, jedinečné události našeho výboru Organizovala jsme to s dohodou s výborem pro dopravu a e, doufám, že jeho členové také brzy dorazí. Ráda bych vám řekla, že e, očekáváme, že od vás dostaneme náhled do způsob práce, lepší náhled, než jsme měli do posud. Chceme znát váš postoj k těmto joint undertakings a proto mě těší, že jste všichni přišli. Dovolte, abych rovnou začala První, kdo dostane slovo, je z Exlu, pan doktor Jan van den Biesen a můžete se hned chopit slova. Prosím pěkně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám rovněž za to, že jste pozvala uživatele, protože my eh, jsme zapojeni do této problematiky a proto jsem velice šťastný, že se s vámi mohu podělit o naše postoje a názory. Já bych s vámi rád se podělil o perspektivy v Lipse a udělám tři věci. Za prvé krátké představím, o čem je Excel a potom upozorním na tři úspěšné projekty a poté zmíním ještě tři události, které by mohly být zajímavé pro naše diskusy. pravděpodobně si velice dobře uvědomuje, co si kolem nás děje. Všechno eh, začíná, mm, nebo by mělo by být inteligentnější. Všechno eh, v našich životech, když hovoříme o mobilitě, eh, způsob, jakým způsobem jsou vedeny naše společnosti, efektivita energie, poskytování péče a služeb, všechno se musí dít inteligentnějším způsobem. A je nesmírně důležité uvědomit si, že právě elektronický způsob nám to umožňuje eh, a vlastně čipy tvoří ty hlavní okruhy a proto je nutno, aby byly odpovídající softwary, které povedou systém aby eh, tedy, a také je důležité, aby se správným způsobem čipy vyprávěly, protože jedině tato kombinace umožní postupovat inteligentně. Také si jistě uvědomujete, že toto slovo smart je velice kompletní. Veškeré elektronické infrastruktury týkající se aplikací jsou důležité pro mobility, poskytování péče, Eh, tyto všechny mají své specifické požadavky, musí být propojeny eh, v rámci jejich infrastruktur, ale také mezi jednotlivými infrastrukturami. A to se musí dít takovým způsobem, aby zároveň byla zaručena ochrana osobních údajů a tak dále a tak dále. Další výzva jsou náklady. Ku příkladu eh, nové plány výroby pro poslední generaci čipsů stojí mezi 5 a 10 miliardy eur. A obdobně software, který je nutný pro příští generaci letadel a e, jejich řízení, řízení letového provozu, vyžaduje něco jako více než jednu miliardu specifických kódů a každý stojí přes euro. To znamená, potřebujete obrovskou sumu peněz a to je zcela zásadní položka pro, společ, pro společnosti, aby spolupracovaly, protože sami to nemohou zvládnout. E, nemůžete sami zvládnout komplexnost celých systémů. To jsou hlavní důvody, proč průmysl musí spolupracovat, proč potřebujeme Excel jako platformu, kde se mohou průmyslová odvětví setkávat a spolupracovat. E, tyto obrovské sumy, které jsou zapotřebí, jsou rovněž utráceny v jiné části, v jiných částech světa. To se dělo v posledních letech, zejména oznamovaly to velké společnosti, ale také země v celém světě, které investují obrovské sumy, které jsou zapotřebí pro toto zvyšování konkurenceschopnosti. O tom to je. E, být inteligentní, smart, to je zásadní pro konkurenceschopnost. A skutečně to je také důvodem pro to, proč byl Excel um, ustanoven tak, jak je, byl vybudován tak, že Evropa musí spojit své síly, síly soukromého sektoru s průmyslem a dalšími aktéry. A rovněž také komise a hlavně členské státy. A to liší Excel od jiných technologií. Když se podíváte eh, na aktéry, kteří jsou zapojeni, máme tady mm, výbor eh, soukromých členů, máme tady Evropskou komisi, máme tady také účast jednotlivých států v Excelu, máme 22 členských států v současné době, eh, které se zapojily a ty jsou odpovědné za vybírání projektů. A potom eh, tady máme tuto kancelář eh, Office undertake, Joint Undertaking, kterému předsedá výkonný ředitel. Eh, je zásadní, aby tady byli také zástupci veřejného sektoru a aby tady byli i uživatelé v těchto vybraných projektech a aby mohli mít dva zdroje, a sice od svých národních orgánů a zároveň od tohoto evropského propojeného joint undertaking. A důležité je také propojení soukromých a veřejných aktérů. Já jsem také členem této skupiny. této rady. Pojďme se podívat na projekt. První z nich je Kajon. Filip se účastnil tohoto projektu, používali jsme to pro náš navigátor a tady se spojí eh, X-ray stroje, eh, pardon, rengenové stroje eh, se stroji či zařízení zaznamující zvukové záznamy což je velice důležité. Je to osobně orientovaný přístup pro možnost využívání elektroniky ve zdravotní péči. Dovolte, abych se krátce zmínil o ostatních aktérech. Je to slovinská společnost Mobilis, eh, která snadným způsobem se snaží konektovat biosenzory k tělům jednotlivých osob. Eh, například eh, v situacích naléhavých, eh, kde je nutno poskytnout okamžitou péči. A Využívali to například poskokany na lyžích, proto bylo možné sledovat tuto vitální vědu při skocích na lyží, abychom mohli sledovat tep jejich srdce, teplotu, dech a podobně. A to byl návrh, který přinesl úspěch. Dalším příkladem je je sklo či krystal. Tady to je příklad komplikovaného systému, typicky tyto elektronické systémy byly koncipovány s celou řadou nejrůznějších nástrojů a v současné době se stále ještě dějí manuální transfery mezi a udává se, dějí se transfery mezi těmito nástroji, ale jsou tady také rizika chyb. A ten křišťálový či skleněný přístup umožňuje eh, dosažení interobility standardním způsobem a způsobuje, že tyto systémy jsou účinnější a mohou eh, řídit i komplexnější, komplikovanější situace. Philips to využívá pro zlepšení jejich rengenových systémů ale eh, museli jsme se poučit z řady jiných sektorů, eh, protože některé jiné eh, sektory rozvinuly své systémy bezpečnosti a my jsme se poučili, co, bylo, co se udalo například ve vesmírném výzkumu či ve výboru automobilů, čili je důležitá spolupráce mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími a to byla zásadní věc týkající se toho, co se nazývá krystal. Řekl jsem, že vám dám tři příklady našeho přístupu. Tady nebyl Filip zapojen. To je nová technologie pro výrobu čipů, eh, která používá silikonové izolátory, ale to není tak důležité. Zásadní je, že toto je skutečně evropská technologie, která je velice vhodná pro různé aplikace a ideální pro propojování věcí. Všichni víte, že to je zcela zásadní pro digitalizaci evropského průmyslu. A dobrou zprávou je, že tato nová technologie evropského původu eh, je schopna konkurovat ve světě. A díky Excelu a eh, Iniaku hm, tu máme celou řadu pilotních projektů, které byly nastartovány, aby tato technologie byla připravena pro velkoobjemovou výrobu jsme poměrně spokojeni se způsobem, jak Excel pracuje. Jsou tady tři záležitosti, které bychom, o které bychom se s vámi chtěli podělit. To první se týká dotací v souvislosti s dotacemi. Uprostřed vidíte tento sloupek s tou modrou částí, která se týká přímých nákladů v rámci horizontu 2020. To jsou náklady, eh, které jsou v projektu na účet uživatele. Je to standard v horizontu 2020, že 25 je potřeba pro pokrytí nepřímých nákladů. Ale ve skutečnosti vzniká daleko více nákladů než těchto 22%, 25%, které byly stanoveny. Znamená to, že podpora z fondů která je dána způsobilým projektům v rámci Horizontu 2020, nejsou, pokryt, nejsou schopny pokryt všechny nálady. A míra dotací není dostatečná, měla by se zvýšit o 7%, ale přitom tady máme jenom 15% míru, když to srovnáme s těmi 25%. A teď se podívejme také, jak to souvisí se subvencí z jednotlivých eh, členských států. Takže z toho vyplývá, že subvence, které dostává uživatel, může být pod 15% jejich skutečných nákladů. A to znamená, že celá řada společností ztrácí zájem na Excelu, eh, protože eh, pomoc, co se týče pokrytí nákladů, není dostatečná. Druhou záležitostí to je zjednodušování. Pojďme se podívat na to, jak situace vypadala eh, v prvních sedmi letech existence Excelu. Uživatelů prostřed vysílá informaci o nákladech všem vnitrostátním orgánům a vnitrostátní orgány poskytují úhradu určitých nákladů pro uživatele a zároveň e, e, zasílají e, nám národní orgány tomuto, under joint, tomuto joint undertaking Hm, to fungovalo docela dobře, ale bylo to všechno počítáno na základě vnitrostátních nákladů. Zatímco v období horizontu 2020 eh, se věci staly komplikovanější, jak vidíte, protože uživatel musí nejprve podat žádost do Joint Undertaking a podle pravidel Horizontu 2020 a zároveň musí uživatel dát žádost své vlastní vnitrostátní instituci a to, jak si dovedete představit, tady máme různá pravidla v různých zemích. A za třetí, uživatel rovněž musí eh, přispívat. A to znamená, musí vydávat náklady, které nemohou být uhrazeny ani z národní, ani z evropské úrovně. A o tom se musí zase podávat zpráva v souvislosti s příslušným nařízení joint undertakingu. Eh, čili čemu čelíme? místo toho, abychom tady měli jenom jedno oznamování, máme to oznamování trojí a všechno to musí být certifikováno, musí to být potvrzeno a musí to odpovídat různým požadavkům. Tolik tedy Horizon 2020. A třetí, poslední událost, to je přístupnost, dostupnost rozpočtu. Podívejme se na to, jak se vyvíjel tento rozpočet eh, během té doby, kdy Eniak Artemis a nyní XL začaly působit. Vidíte na začátku poskytování prostředků z fondů 2013 a potom díky škrtům v rozpočtu došlo k poklesu. E, národní nebo vnitrostátní subvence či dotace jsou nad tím, ale to absolutní výsledek vidíte různá variabilita s velikým klesem v bodě, kdy Excel začal. A do roku 2020, než eh, dosáhne Excel vůbec situace, která existovala na počátku. Ale já doufám, že jsem vás mohl přesvědčit o tom, že takovéto technologie jsou naprosto zásadní pro další rozvoj našeho průmyslu. A proto to prosím berte v potaz. Děkuji vám mnohokrát. Vielen Dank, sehr eindrucksvoll. Dankeschön. Děkuji, to bylo velice působivé. A potom s vámi ještě tu záležitost projednáme, abych ráda dala hned slovo druhému hostu. Pane Gabíny, máte slovo k Cezaru, prosím. Good morning, everyone. Dobré ráno, děkuji za udělení slova, děkuji za pozvání, abychom mohli hovořit o Cesaru, o jednotném evropském nebi. Já bych chtěl se s vámi podělit o svůj pohled jakožto příjemce tedy podpory z různých perspektiv, jednak tedy jako eh, ředitele jednoho z největších post, velkých poskytovatelů služeb, zároveň i jakožto z hlediska tedy řídícího ředitele CESARu a chci také obrátit vaši pozornost na společnou perspektivu a to je perspektiva cestujícího. Pokud možno, tak bych tedy začal takto eh, zvyšuje se letecká doprava a e, máme tady údaje, které ukazují úroveň e, dopravy z roku 2010 a pak předpovědi na rok 2020, 30 a 40. Evropa je uprostřed a e, ty červené linky ty ukazují e, vlastně ehm, na ty nejfrekventovanější linky vidíte z toho, že se strojnásobí doprava do roku 2040. Takže je nutno rozvíjet tu technologii, protože stávající technologická situace nám neumožní zvládnout budoucí objemy dopravy. Za deset let se zdvojnásobí letecká flotila v Evropě a my musíme dokázat účinně a bezpečně tuto dopravu řídit a zvládat. Takže jakožto eh, tedy eh, bývalý člen vedení firmy, tak jsem se, eh, tak mohu říci ze své zkušenosti, že jsme tehdy, kdy existovalo asi 100 experimentálních center, tak tehdy se tedy veřejné fondy zaměřovaly na vývojové fondy s přispěním expertízy od, eh, z různých odvětví. Tak, takže se rozvíjel celý ten hodnotový řetězec. A šlo tam o to transformovat dopravu do moderního systému eh, řízení letecké dopravy. Byly do toho samozřejmě angažováni všechny eh, subjekty a včetně, včetně evropských. A to znamená, ti hlavní aktéři všichni uživatelé na všech úrovních, velké cestovní letecké společnosti, letiště, navigační poskytovatele navigačních služeb, profesní spolky, vojenské eh, orgány EASA, dozorčí orgány, pozemní, eh, výrobci pozemní technologie, výzkumné ústavy a eh, akademie. To jsou všechno ty eh, jednotlivé součástky, eh, součásti řízení letecké dopravy. A teď se podíváme na to, jaké jsou doklady o práce a výsledků tohoto společného podniku, eh, pokud jde o situaci, celkovou situaci, tedy řízení dopravy. Konkrétně implementujeme technologická řešení, která vychází se, eh, ze Cesaru. Cesar prokazuje připravenost implementaci a my eh, jsme svědky tedy tvorby přidané hodnoty eh, Cezaru. Jaké o tom jsou konkrétní údaje a doklady? s um, Connecting Europe Facility 2014 a 2015 jsme obdrželi eh, obrovské množství projektů a zvažujeme 600, přes 600 eh, prováděcích projektů. 82 bylo přiděleno na rok 2014 celkovou hodnotou přesahující 600 milionů eur. Za, eh, v rámci výzvy 2015 zatím 220 projektů bylo pozitivně schváleno a představeno k mm, vyhodnocení, přičemž se předpokládá celková investice ve výši 1,2 miliardy eur. Eh, společný podnik eh, Cesar ehm, a DM pracují společně na rozvíjení celkového životního cyklu s, s, s, zaměřením na eh, zadání, rozvoj a implementaci nových technologií a jejich následného nasazení. Um, zpráva letecké dopravy a její změny v ní vyžadují, aby se tyto tři hlavní základní e, cykly jednak zachovaly a aby um, bylo zajištěno jejich fungování v průběhu transformace. A samozřejmě vnímáme to tak, že když takto spolupracují různá odvětví a s výzkumem a rozvojem, tak to odstraňuje rizika. Celkově to eh, vede k robustnímu systému, který přispívá ke standardizaci směrem eh, k eh, tomu, aby Mezinárodní organizace pro civilní letecí byla schopná zajistit globální interoperabilitu spolu s dalšími programy, na kterými se pracuje s americkými eh, programy, to je také velice důležité, Next, eh, další programy eh, nové generace. A já jsem přesvědčen, že Evropa bude schopná uvažovat globálně, ale jednat evropsky, abychom si zachovali tu vůdčí roli, kterou jsme měli až do posud, a to i samozřejmě ve vztahu a ve prospěch eh, cestujících. My všichni jsme sami, sami um, klienty, čili pasažéry cestovní eh, dopravy, lítáme um, po Evropě tam a, zpátky a jsou tu jasné tedy výsledky výzkumu, které ukazují konkrétní výsledky, které lze schrnout následujícím způsobem došlo až k 6% snížení doby letu, až 10% snížení um, spotřeby paliva, 30% snížení spož, spoždění uh, eh, odletu, až 10% snížení emisí CO2. Velmi pozitivní dopad na hluk a kvalitu ovzduší, zlepšení bezpečnosti čtyřikrát. 20-minutové eh, zkrácení cesty ode dveří ke dveří. Dále eh, úspory na 10, kilo, 10 paliva na pasažéra, 15 eur úspor za letenky a za každé investovaného, eh, z každého investovaného eura vzniklo 6 eur příjmu. To jsou ty základní částky, které vám chci předložit, abyste viděli, jaké jsou výsledky tohoto jedinečného programu výzkumu a rozvoje, abyste viděli, že eh, dává skutečnou přidanou hodnotu do, k rozvoji evropského sektoru civilního letectví, které je zůstává stále světově na čele. My děkujeme vám za prezentaci a jsem ráda, že je nyní přítomen náš zpravodaj. Eh, Mariane, dávám ti hned slovo, aby si eh, eh, nyní doplnil vystoupení svými úvodními poznámkami. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme právě hlasovali ve výboru eh, TRAN a já jsem byl stínovým zpravodajem jednoho stanoviska, musel jsem tam být. Takže děkuji vám za vaši účast. Je to eh, poprvé, co takovýto workshop pořádáme a doufám, že příště to bude ještě úspěšnější. Eh, to znamená, že účast kolegu bude hojnější v sálu, ale myslím, že je to velmi užitečná věc, protože chceme Chceme-li být dobře informováni o aktivitách společných podniků, tak se musíme obrátit i na e, příjemce, e, to znamená na e, subjekty zúčastněných stran, které spolupracují s těmito společnými podmín, podniky, abychom zjistili, do jaké eh, míry eh, vlastně je úspěšný průzkum, eh, zakázky, tendry, jaká je úspěšnost malých a středně velkých podniků, jaké jsou vztahy mezi personálem a manažery společných podniků a účastníků aktivity, jaké jsou výsledky a dopady na reálnou ekonomiku. Takže doufám, že takovýto e, pořád se bude ještě opakovat, protože společné podniky jsou jiné než agentury nebo jiné evropské instituce a očekáváme od nich a mnoho výsledků. Takže děkuji ještě jednou za účast na tomto workshopu a těším se na prezentace dalších řečníků. Děkuji. Děkuji a tím se dostáváme eh, ke třetí eh, prezentaci Clean Sky od pana doktora Nae z Rumunska. Prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně za tuto příležitost eh, a účast, možnost účastnit se. Budu se snažit napřed představit Clean Sky, čisté nebe a pak pohovořím o očekáváních na tento workshop a e, o našich zkušenostech z účasti na tomto velmi Eh, užitečném pořadu. Takže napřed Clean Sky, čisté nebe. Samozřejmě není na mne, abych poskytl více informací, ale chci to pouze uvést. Jedná se o dlouhodobé partnerství veřejno-soukromé v oblasti letectví, eh, založeno nástroji, který vznikl společně s tímto vývojem. Hlavním cílem bylo snížit emise buď CO2 o 50 nebo NOx o 80 abych to srovnal s jinými eh, aktivitami, čistější životní prostředí, ale e, poprvé v tomto případě jsme se zaměřili také na výrobní aktivity a také jsme brali v potaz dopady na zelené technologie, které e, e, jsou zapotřebí, abychom skutečně toho cíle dosáhli a také jaké dopady to má na údržbu a provozování letadel a tak dále. Clean Sky tedy vychází ze šest oblasti ITD. Ehm, jsou to tedy jak eh, osobní letadlo, tak i dopravní letadlo a e, zaměřili jsme se na horizontální i vertikální přístupy a poprvé jsme e, představili technologické hodnocení, které je nutné k posouzení, zdali e, úspěchy vlastně dosahují těch stanovených cílů a toto hodnocení je hlavním rozhraním ve vztahu k veřejným aktivitám, které vyplývají z Clean Sky. Globálně řečeno, to eh, jsme získali velmi důležitý rozpočet 1,6 miliardy eur a z toho podle určitých kritérií byly určité podíly eh, určeny na, pro zakladající členy, účastníky a 25 také na eh, veřejné Eh, výběrové, výběrová eh, řízení. K tomu se ale dostanu ještě později. Rád bych eh, nyní představil naše zkušenosti s čistým nebem. My jsme to vnímali jako národní akci, a, a, abychom se mohli stát součástí JTI. Nebylo od začátku jasné, zda se nám to podaří, ale jasně jsme viděli, že to je nástroj a příležitost konsolidovat dlouhodobou strategii eh, rozvoje v letectví. Pro nás to byl určitý eh, nikový segment a současně jsme se snažili chci zajistit konkrétní aktivitu, která eh, byla v souladu s národní strategií nejenom s ohledem na vývoj a výzkum, ale také s ohledem na odvětvovou průmyslovou politiku a to bylo implementováno v rámci oficiální vládní politiky v rámci období 2007 až 2013. Čisté nebe nám dalo také eh, příležitost mm, stát se asociovaným členem, přidruženým členem. Eh, to chci zdůraznit, protože účast, forem účasti je mnoho, ale přidružený člen je skutečně vysoký. Eh, vysoká mm, pozice a eh, skýtá tedy vybranému subjektu ehm, možnost eh, ehm, vlastně vykonávat permanentní aktivitu v tomto programu současně to stále ještě bylo otevřené i pro další partnery a další partneři byli subjekty, kteří mohli řešit krátkodobá e, témata, pracovali vlastně pod dohledem těch přidružených členů a bylo to tedy důležité pro univerzity, malé, středně velké podniky a to byla také jedna z akcí, kterou jsme uskutečnili na národní úrovni. Eh, Shrnuto a potrženo čisté nebe pro nás eh, poskytlo eh, dobrou příležitost integrovat průmysl vlastně v rámci dodavatelského řetězce v Evropě a tedy bylo to považováno za velmi strategický přístup. My jsme naše úkoly splnili a vzali jsme v potaz, že Green Sky je skutečně eh, něco, co eh, je založeno na moderních technologiích a zjistili jsme, že máme schopnosti a dovednosti, eh, které přispějí k cíli a GTI Clean Sky bylo iniciováno na základě takzvaného tržního selhání v oblasti výzkumu a vývoje. Takže v oblasti TRL4 a TRL6 jsme se snažili nalézt dovednosti na národní úrovni. We did our best. A snažili jsme se, se snad součástí dvou eh, velkých eh, ITDs, ITD, to byly vlastně různé eh, inteligentní technologie, například Mm. v mezinárodním partnerství jsme eh, také byli přidruženi členové a eh, také jsme chtěli postoupit do programu Clean Sky 2 jako konzorcium. Pro nás byla účast v podobě konzorcia, my jsme byli jeden z iniciátorů eh, možnosti stát se ehm, přidruženými členy a Tudíž jsme vytvořili konzorcium eh, na základě dvou výzkumných eh, středisek, INCAS a TRIAL, a dva průmysloví partneři tam byli, eh, kteří vlastně byli reprezentativní z hlediska vytčeného cíle. A oba měli vlastně dovednosti v oblasti těch, té inteligentní technologie Eh, letadlových křídel. Cluster a little bit more associated to the green regional activity. A, takže jsou tu regionální aktivity připojené, s te, tedy te, tehdy spojené s eh, Aleniou. Sam, po, chceme pokračovat eh, dál eh, v Clean Sky 2. Eh, tam máme výrobce v Brašově, který spolu s inkasem rovněž přispíval v budoucím cílům Clean Sky v rámci toho konsorcia. Takže celkový výsledek z našeho hlediska, tedy nás, kteří se účastníme, eh, účast Clean Sky byla také důležitá z hlediska rozpočtu, asi 29 milionů eur představoval ten roz, rozpočet, což je asi 50 milionové financování eh, od Evropské komise. A pokud jde o tradiční rozdělení mezi podílem financování a spolufinancování, což bylo 50-50 tehdy pro eh, ty jednotlivé společníky, tak to mělo samozřejmě dopad na eh, lidi k účastníci se těchto aktivit. Asi 25% výzkumné eh, kapacity, která na této klastrové úrovni byla tedy z klínská 40% byla na zaměstnance. Ehm, samozřejmě o těch číslech se můžeme bavit potom dál. Teď pár příkladů. Je to pravděpodobně tedy největší eh, průkaz, eh, největší důkaz eh, o splnění cílů souvisejících s takzvanou zelenou, s takzvaným zeleným letectvím na nejvyšší úrovni. Máme tu skupinu podniků, které se účastní na tomto přístupu. Pochopitelně, že to velmi dobře pokračuje, postupuje, už máme některé, eh, eh, některé prototypy, na kterých jsme eh, schopni toto ukazovat. Máme již také výrobu, která probíhá, je tu koordinováno s Airbusem a už je to tedy vyspělá fáze celého projektu, kdy jsou všichni již připraveni všechno integrovat k vlastně poslední ukázce. Máme tu eh, také eh, takzvaný eh, štít akustický, kdy šlo to, abychom měli jakousi revoluční tedy technologii, která bude měřit hluk, ten, tu hlukovou stopu. A tak jsme vytvořili velký prototyp demonstrující, tedy na, abychom to byli schopni ukázat. Vytvořili jsme obrovský robotické, ro, robotick, robotickou, ehm, robotické rameno nebo ruku, eh, která eh, byla schopná ehm, najít nejvhodnější ehm, eh, nastavení toho ocasu, tak aby bylo, by bylo možné odstínit akustiku těch motorů. Teď již eh, postupují eh, eh, experimenty ve pokročilé fázi, aby to bylo do léta hotové a například aviony Krajova, Brašov a další se společně spolupracují na úspěšném, na tom, aby proběhla tedy úspěšná ukázka. Ehm, dále účastníci INKAS um, Romara a další se snaží budovat některé uh, interní modely uh, a testování akustického, uh, akustické stopy. Dále z, jsou tu nové systémy zdvihu, které opět jsou o hluku, aby se odhlučil ten z, zvukový nebo eh, hlukový eh, podpis toho letadla. A dále s, spolu s, mm, s avionem Brašov s, se snažíme vytvořit novou eh, helikoptéru. Ehm, máme některé první plány a koncepty pochopitelně, že celkově bychom tedy měli tím vytvořit eh, ten hlavní trup, který bude eh, výrazněji lepší z hlukového hlediska. Teď několik čísel. Celkový rozpočet spojený s touto aktivitou přesahuje 30 miliard, milionů eur. Teď, když jsme v posledních fázích, tak hodně z těch nákladů, které původně měly být v rámci rozpočtu, musely být pokryty mimo rozpočet Clean Sky. Máme 15 eh, milionů na rok 2015-16, pokud jde o inkas, tak máme asi 75 zaměstnanců průměrně na eh, plný úvazek a 170 na úrovni v klastru. Eh, a teď jsme ve fázi, kdy konsolidujeme náš příspěvek k Clean Sky. Máme vlastně 24 výstupů, pět klíčových výstupů, několik patentů a publikací, které s tím souvisí, ale je třeba říci, že jsme měli eh, dva audity PricewaterhouseCoopers na rok 2009 až 10 a KPMG na rok 2012 až 14. Na základě našich eh, úspěchů současných Můžeme již hodnotit, jaký, byl, jaký, jaké byly výstupy, výsledky a této účastě a jaké jsou další cíle. Samozřejmě, že je tu odvětví, které mm, je předmětem eh, eminentního zájmu, máme i určité, eh, určitou zpětnou vazbu. Velice důležitá byla viditelnost. Eh, bylo také důležité integrovat to, co děláme do širšího kontextu leteckého průmyslu zaměřujeme se na ty eh, velké eh, demonstrátory, na ty, na ty ukázky. Ehm, jinak jsme poměrně na dobré cestě splnit cíle eh, Clean Sky a jde o to, abychom měli tedy hodnotící nástroje. Pokračují ještě další ehm, kroky a dá se říci, že teď nám jde zejména o e, vyvážení e, financování a nákladů. Musíme být velice obezřetní, protože v té e, závěrečné fázi, kdy budeme se již blížit, blížit vyčerpání rozpočtu, tak musíme dosáhnout toho, aby ty výstupy dosáhly tedy kýžené ceny. Máme jisté problémy. Některé problémy souvisí s řídící strukturou Clean Sky a tím, jak Clean Sky vznikl. Byl to velice dlouhý proces, vznikly různé problémy, z nich některé souvisí s administrativními správními problémy, jiné s finančními. Některé problémy se nám podařilo eh, vyřešit. Nejdůležitějším z nich bylo, aby ten nástroj Clean Sky JTI eh, e byl uznán na národní úrovni v rámci naší národní strategie pro výzkum a rozvoj. Jinak by nebylo možné, aby se toho výzkumné ústavy účastnili. Dále máme i další problémy, které se podařilo vyřešit, například identifikovat komunikační kanály na podporu mezinárodních aktivit, což pro nás nebylo ze začátku příliš snadné. Některé problémy, které se podařilo vyřešit, částečně souvisí s tím, že například ten smluvní rámec JTI to, byl skutečná, to byla skutečná noční můra ale nakonec eh, se nám podařilo najít nějakou eh, strategii, ale je to samozřejmě něco, na čem pořád ještě pracujeme. Jsou některé problémy, které se podařit zatím nepodařilo. A asi se o tom bude muset diskutovat. Je velice těžké v našem, v našem nějakým způsobem registrovat ty eh, výsledky, zadávat je do našeho účetnictví. Samozřejmě hodně jsme se naučili, rádi bychom zdůraznili, že je důležité mít čistý, jasný finanční rámec a nezapomínat na to, že to je aktivita, která je e, určena náklady. A teď možná podněty k zamyšlení. Z naší zkušenosti chceme říci, že e, společné technologické iniciativy, e, to nesmí být něco jenom pro právníky, to je potom noční můra. Potřebujeme více zjednodušení. Rádi bychom eh, zdůraznili, že společná technologická iniciativa JTI byla velice důležitým nástrojem podpory v krizi. To bylo velice důležitá kotva eh, v, pro výzkum a rozvoj eh, v krizovém období. Jsou tu některé další podněty, z nich některé možná budou dále rozpracovány, ale nejdůležitější je, jak se účastnit a mít potom prospěch z JTI, který by byl skutečně reálný. Děkuji. Ano, přesně to je otázka, kterou si také klademe. A děkujeme za tuto prezentaci. A tím se dostáváme ke čtvrtému příspěvku od pana doktora Morena o SCH. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát za pozvání. Já se pokusím o Eh, tuto prezentaci eh, s jménem ENEA. Já jsem eh, projektovým koordinátorem ENEA a také eh, eh, koordinátorem projektu e a také jsem, patřím k členům NERGHY a také jsem mezi stovkou výzkumníků, kteří od začátku, tedy roku 2003, pracují na evropské platformě H2 a FC. Když hovořím tedy o tom začátku, bylo to, jak říkám, v roce 2003. První část Enea se účastní 11 různých projektů, z nichž 10 již bylo zahnuto v předchozí platformě od roku tedy 7 eh, do 2013. Koordinovali jsme eh, eh, čtyři projekty a nyní financujeme pouze jeden projekt v rámci nové, nového JU. Eh, takže vycházíme už z té minulé zkušenosti a eh, je eh, důležité to, co jsem zde uvedl, že dokážeme dokonce srovnávat různé světy. Když například porovnávám a ostatně to vychází i e, z zkušeností e, mých kolegů, kteří se e, zúčastnili výzev v rámci Horizontu 2020. Takže když srovnáváme tyto výběrová řízení a výběrová řízení v rámci JU, tak v JU je vše jasné. Je jasný cíl, je jasný, jak postupovat a pak skutečně ty nabídky mohou být zaměřeny na cíl, protože eh, víme, že společné podniky JU jsou orientovány na eh, produkt. Pro nás inženýry, protože já jsem spíše na straně těch eh, výrobců, je to velmi uspokojivé. Měli jsme jasný obrázek o stavu technologií a několika měsíční ukazatele. To znamená, že do dokumenty, které eh, předložil společný podnik, které eh, byly součástí ročního pracovního plánu. To bylo pro nás velmi dobrou referenční hodnotou nejenom pro vlastně eh, rozesílání těch výzev, ale také pro národní strategické politiky a definici priorit v rámci eh, našich eh, programů. I protože tyto dokumenty jasně odkazují na to, co by Evropská komise chtěla docílit. Můžeme se shodnout nebo nikoli, ale víme aspoň, kudy se chce Evropa ubírat. Další hodnota spočívá tom, že přidaná hodnota těch společných podniků spočívala právě ve vytvoření eh, toho společenství, všech těch zaměstnanců, eh, členů eh, si uvědomovalo, že pracujeme spolu. To znamená, že například ta nálada součinnosti eh, personálu pozitivně ovlivňuje výsledky. Sedíme na stejné straně eh, barikády, aniž bychom eh, zapomínali, že musíme co nejlépe nakládat s veřejnými finančními prostředky. Nemám samozřejmě čas zmínit všechny ostatní body, ale ještě jedno bych chtěl zdůraznit. A to jsou ty takzvané revizní nebo přeskumní dny, které probíhají jednou ročně a je to velmi dobrá cesta k pochopení kam eh, eh, jdeme, jaké dosahujeme výsledky a jak eh, si vyjasnit představy a uvědomit si, že jsme jedna komunita. Dále, příběhy úspěchu. ENEA je vlastně veřejným orgánem vývoje a výzkumu Zmínil bych eh, tři příklady z těch 10-11 eh, projektů, na kterých se Enea podílá. První je, eh, jsou podpůrné aktivity. Zdá se to být velmi jednoduché, ale je to také důležité, protože společně s dalším konzorciem jsme vlastně vypracovali jakousi evropskou příručku pro CA. A to je nyní určitý eh, referenční materiál pro celou komunitu. A na základě toho mohou i ostatní eh, dosahovat vlastně homogenní výsledky. Můžeme se srovnávat s ostatními. Dále FC Eurogrid je také velmi důležité, protože eh, to je vlastně určitý, určité mm, zmapování úrovně technologií FEC e a vodíkových technologií. a e, také e, vlastně to vypovídá něco o dopadech vodíkových technologií a technologií FC. A dalším výstupem je takzvané komety, koordinované ENEO. Tady jsme použili i externí, eh, takzvaně externí technologii, totiž solární koncentrátor eh, eh, společně s H2FC. To je důležité také pro spolupráci s dalšími technologiemi. Toto byl úspěšný projekt. My jsme vlastně díky oběma technologiím snížili teplotu a dokázali jsme, že je možné vyprodukovat vodík ve velmi dobré kvalitě. A e, nyní druhá část e, a e, nyní hovořím také vlastně jménem italské vodíkové společnosti. Cílem je získat více eh, eh, zúčastněných stran a také přesvědčit italské politiky a místní eh, zástupce. K tomu nestačilo, abychom připravili dokumenty. Tady vidíte celý soupis dokumentů produkovaných JU společným podnikem a nejenom námi, ale také poradenskými společnostmi, námi financovanými, které vypracovaly vlastně nezávislé studie. A to je velmi důležité, protože to dokazuje, že value for uh, energy system. And I use this to convince politicians to convince Vodíkové a palivové články jsou velmi důležitým um, důležitými technologiemi budoucnosti. A při pohledu na Itálii, Itálii se dá říci, že jsme měli i několik um, příkladů, případů, například v dopravním eh, sektoru. A těmito projekty jsme vybavili eh, vozidla a dokonce i vodíkové stanice. A to vše sloužilo k přesvědčování lidí a politiků, že tyto věci eh, jsou realitou a že fungují a že nejsou nebezpečné. Vodík není výbušná látka. A to tež se týkalo té NIKY na trhu. Eh, tady jsme měli několik dalších eh, projektů, například anten telekomu a tak dále. A tím jsme vlastně mohli zvýšit povědomí italské veřejnosti. A dále potom v oblasti Enfield, to je další uh, slide, to také představuje vysokou přidanou hodnotu v Itálii. Je to druhá eh, největší eh, společnost, která produkuje pro stacionární použití palivové články. Tímto projektem a mm, dokumentací, kterou jsem uvedl, eh, veřejnost, tedy povědomí veřejnosti a také politiku eh, eh, stoupá. A jak jsem již uvedl, jsou zde čtyři dobré výsled, příklady pozitivní, pozitivních výstupů. E, například e, systém Electropower, který je nyní notovaný na francouzské burze, to znamená, jsou tady skutečně subjekty, které e, věří v jeho hodnotu. A potom čtvrtý bod je, tak, je Solid Power, tady bylo dosaženo skutečně vysoké úrovně v celosvětovém měřítku. A dobrá věc e, je i ta, že nyní budujeme e, vlastně H2 mobilitu Itálie. Bez e, zmíněných projektů bychom nikdy nemohli tyto projekty uvést v praxi. Vytvořili jsme ty příslušné dokumenty a jsme si jistí, že v květnu italská eh, vláda tuto H2 mobilitu eh, schválí. A dále třetí eh, pohled na věc a snažím se respektovat čas. A nyní mluvím jménem vlastně bankovního zastoupení v tomto projektu. došlo ke zlepšení, a tady eh, uvádím otazník, COP21 eh, vyžaduje změny. To je jasné pro každého. Musíme něco změnit v sektoru energetiky, ano, musíme něco změnit eh, v oblasti FCH, EU, ano. Takže je to něco nového, s čím se původně nepočítalo. A opět upravili jsme i cíle, e, nyní musíme uvažovat i nad rámec roku 2030 nejenom 2020. E, a pak ještě další věc je důležitá, zejména pro mě, protože jsem výzkumník. A to je skutečnost, e, že společné podniky se jasně soustředují na TRL 1, 2, 3 a 8, ale něco tady chybí. Chybí tady základní výzkum a také budování trhu. Nebezpečí totiž tkví v tom, že jakmile bude produkt hotový, ale když eh, neuděláme nic eh, pro rozšíření toho produktu na trhu, tak eh, vlastně půjde o promrhání prostředků. Poslední dva body. Integrace s vnějším světem. Mám tady kolegu z Clean Sky a tady už započala diskuse mezi Vodíkem a Klinská. Mm, musíme se v tom zlepšit. Samozřejmě eh, musíme postupovat bilaterálně, ale musíme se zlepšovat, protože máme určitý rámec, nemáme eh, konkurenty. My nejsme konkurenti, jsme na stejné straně barikády. A poslední bod eh, je, je nutno rozvíjet spolupráci s politiky evropskými i na národní úrovni, protože potřebujeme směrnice, potřebujeme určité pokyny, jak rozšířit tyto tyto produkty na trhu. Děkuji vám. Děkuji, Děkuji mnohokrát. Je to nesmírně zajímavé, když ty lidé se setkávají s realitou, jak potom začíná fungovat mašinerie. Děkuji mnohokrát a teď se dostáváme k páté přednášce pana Menu Anusa. Pardon, omlouvám se, praví paní předsedkyně. Já jsem tady přehlídla pana Kézeho. Promiňte, děkuji mnohokrát, děkuji za to, že jste mě pozvali. Samozřejmě já sdílím názor mých kolegů, protože jsme ve stejné, na stejné lodě, naprosto s ním souhlasím. Já pracuji v SIE, což je nová výzkumná organizace na výzkum technologií a já budu hovořit ve jménu CIE, také předsedou odpovídající asociace to znamená, že já tady přednesu názor komunity výzkumníků. Pojďme začít. FCGU eh, se věnuje velkým záležitostem a to je doprava a mobilita a zabezpečení energií. Eh, samozřejmě podle eh, těchto dvou úkolů máme dva pilíře, ta jedna je mobilita a druhá je energie co je specifické pro nás, to je role výzkumu, protože, jak jistě vidíte na naší struktuře, výzkum je zastoupen eh, v té zastřešující radě a vnitrostátní eh, orgány nejsou součástí, nýbrž jsou pouze poradci. Nyní v Eseus máme číslo 2, jak můj kolega již řekl. Měli jsme předchůdce FCHU 1 a my jako číslo 2 se eh, zahrnujeme asi 155 osob ve 40 projektech. Největším uživatelem jsou organizace, které tady vidíte zmíněny, ale většina jich se zaobírá technologickým výzkumem. Vidíte jejich výčet. Snažíme se poskytnout možnosti vytváření mostů mezi základním a užitým výzkumem. Máme tedy 40 projektů, v současné době máme celou řadu partnerů, celou řadu partnerů z nejrůznějších států, co je specifické pro naši organizace, velice úzce spolupracujeme s malými a středními podniky. A to je důležité zejména pro působení v rámci Horizontu 2020 úspěch. Jelikož máme celou řadu projektů, tak samozřejmě by bylo k tomu možno mnoho říci, ale naše organizace nepůsobí ve všech oblastech výzkumu. My se soustředíme spíše na aplikace mobility. Tady vidíte, že máme eh, výsledky dobré týkající se zlepšení palivových článků. No další věc je, že e, máme důležité akce týkající se standardů regulace energetiky a snažíme se hrát velkou roli i v rámci jedné pracovní skupiny naší organizace protože spolupráce v rámci evropské komunity, to je jedním z největších výsledků, kterého jsme dosáhli. Já to projdu velice rychle, protože nemá moc času. V některých projektech jako Nanokat se nám dramaticky podařilo zlepšit novou katalýzu. Asi budete vědět, že katalýzu, která je nejdůležitější pro palivové články, má velký význam a že teď průmysl se snaží zlepšovat eh, svou výrobu právě přechodem na tyto nové palivové články s obsahem platiny. Tady je třeba, aby výzkum a průmysl spolupracovali. A to je příklad toho, jak lze zlepšit způsob obsah platiny v těchto článcích. Dále se snažíme jít od toho malého výzkumu a malých zkoušek až do velkého průmyslu. No já, jak říkám, to proberu velice rychle. Tady máme další příklad spolupráce mezi výzkumem a průmyslem. V nejrůznějších projektech Autostak a tak dále se snažíme definovat co by mohlo být eh, součástí toho propojení evropského průmyslu v souvislosti s možností vytváření pracovních příležitostí. Prvním stupněm bylo zaobírat se specifikovacích evropského průmyslu, zejména malých středně velkých podniků a podařilo se nám definovat zásadní věci. A teď potřebujeme, aby se dohodly jednotlivé průmyslové společnosti, ale do toho nejsme zahrnuti. Je potřeba, aby tady eh, vznikl rámec evropských průmyslů, abychom nemuseli dovážet z USA a z Japonska. Ve Francii tři příklady společností, kde byly velice důležité projekty za naší účasti. Nebyl tam jenom jeden, protože máme také národní projekty, které přispívají k energetickým transferům, ale měli jsme tady také evropský projekt. To první je Maxfield Energie, eh, specializace se na ukládání a distribuci energie, velice úspěšná společnost se 100 zaměstnanci provozující obchody v mnoha zemích světa. Dru, aha, druhý projekt výrobce palivových článků, který má velký velký úspěch nejenom ve Francii, ale v jiných zemích Evropy. A ten třetí projekt je velice malý, protože začali před několika měsíci, to je Silfen, kde se vyrábějí reverzibilní elektrolizátory pro malé města. To je pouze několik příkladů, jak může výzkum pomáhat k novému zakládání podniku. Eh, všechno se můžete dočíst v naší prezentaci, dostali jste ji k dispozici, popisujeme tam s jakými potížemi jsme byli konfrontováni, ale zase jich tolik nebylo. Možná, že bychom mohli zlepšit vizibilitu našeho rezortu a našich výsledků, protože nejsme příliš viditelní na všech úrovních. A možná někdy eh, tento výzkum není eh, příliš ve shodě s určitými navrhovanými projekty. Ale musím říci, že naše výzkumné centrum nám poskytlo mnoho pomoci, ale bylo důležité, že jsme byli podporováni našimi programovými pracovníky. V červnu se objevila nová věc, to je dodatečná aktivita chápeme zásadu, ale eh, většinou věci bývají komplikovanější, komplexnější a myslím si, že komise by měla více důvěřovat národním certifikačním auditům, aby věc nebyla příliš komplikovaná. Co říci pro budoucnost? Nyní se snažíme zahajovat novou iniciativu s průmyslem pro ustanovení takové cestovní mapy mapy. Nyní se snažíme identifikovat slabosti, které ještě existují a začínáme spolupracovat s průmyslem, abychom specifikovali a stanovili priority pro další projekty. Řečník bohužel uvádí celou řadu zkratek a my jsme neměli možnost je zjistit. <laughs> Jsou tady nové technologie, s tím souvisí tedy nový trh a teď se nacházíme v bodě, kdy se snažíme objevovat ty technologie Vidíte to v Evropě, v nejrůznějších městech. Podívejte se na Japonsko, kde Toyota vyvíjí také nové věci. A teď chceme provozovat další nový výzkum. Je tady ještě mezera, kterou je třeba vyplnit a je nesmírně zajímavé kombinovat nejrůznější typy výzkumu a Samozřejmě propojovat ho se základním výzkumem. Nesmíme zapomínat na to, že celá řada výzkumů soustředěná na podporu politických rozhodnutí. Můj kolega se zmínil o ACA. Máme velkou spolupráci s malými a středně velkými podniky, zejména v oblasti energií a snažíme se spolupracovat se mnoha zeměmi EU 12 já osobně jsem navštívil celou řadu zemí, setkal jsem se s mnoha lidmi, například v Bulharsku, Polsku, Rumunsku, protože my se domníváme, že je důležité zapojit i jiné země protože otázka bezpečnosti je rovněž základním faktorem, proto spolupracujeme s univerzitami a dalšími institucemi. Na závěr, když se podíváte na ty fotografie a srovnání mezi rokem 2007 a současným rokem, tady skutečně došlo k velkému pokroku. Máme tady vynikající komunitu vědců máme 65 univerzit začleněných do naší asociace. Máme velice dobrou spolupráci mezi průmyslem a výzkumem. Velmi dobrou spolupráci s malými a středně velkými podniky a dosahujeme dobrých výsledků. Jak již řekl můj kolega, nelze zapomínat na základní výzkum, například Toyota, která teď aplikuje Mirai, a spolupracuje se základním výzkumem v oblasti platiny, aby se tady připravila druhá generace výrobků, aby eh, tato firma zůstala konkurence schopná. Dále se snažíme zlepšovat naší vizibilitu, viditelnost tedy a snažíme se jít nad rámec FCHU a snažíme se vytvářet dotace pro podporu infrastruktur, také je třeba definovat, jakým způsobem můžeme vytvářet a budovat evropský průmysl. Samozřejmě to nemůže zajistit pouze, průmy, pouze výzkum, ale můžeme přispět našim měrou, abychom zvýšili konkurenceschopnost našich států. Děkuji vám velice. Děkujeme vám a dostáváme se tím pádem ke čtvrtému příspěvku pana Arnota z Belgie. Prosím. Herzlichen Dank. Eh, Srdečně děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Marinesku. Velmi děkuji za možnost hovořit v této skupině, která je velmi vyvážená z hlediska tedy rovnosti mužů a žen. budu hovořit o e, iniciativě pro inovativní léčiva. Dovolte mi vysvětlit, co je e, IM, organizace, kterou zastupuji, jakým e, způsobem e, fungujeme a pak vám řeknu nějaké postřehy e, z hlediska IM. Takže e, IM je asociace, která je zastoupena zhruba ve 20 státech e- Evropy, ale také Afriky a Latinské Ameriky. V Evropě jsou asi, asi 200 milionů občanů, které prostřednictvím AIM požívají zdravotní péče, prostřednictvím tedy jednoho z našich eh, členů. Naši členové všichni eh, zajišťují ehm, pojišťovací krytí zdravotní péči A členové AIM mají, um, sdílí stejné hodnoty, ale zároveň se od sebe liší. Někteří zajišťují statutární um, povinné zdravotní pojištění, někteře, někteří zajišťují doplňkové připojištění, někteří zajišťují obojí. A Eh, naše združení, někteří z nich poskytují tedy i pouze pojištění zdravotní, někteří poskytují přímo i zdravotní služby, nejenom pojištění. Jsme dosti standardní um, asociace, jakých je více v Bruselu. Snažíme se, aby se naši členové od sebe vzájemně učili, aby měli informace o tom, co se děje v Bruselu a pochopitelně také lobujeme u evropských institucí. A tím se dostávám k, k konkrétní otázce AIM. Podle webové stránky je to eh, tedy největší veřejné, eh, veřejno-soukromé partnerství s obratem 3, skoro 3,3 miliardy eur za tři roky, z čehož polovina je zajištěna prostřednictvím rozpočtu Evropské komise Horizon 2020, další polovina prostřednictvím Evropské federace inovativního farmaceutického průmyslu. A k tomu se dostanu později, později ještě. V této skupině expertů jsem trochu černým Petrem, protože tedy IEM mm, my nedostáváme přímo prostředky od my, a, ale přesto máme naději, že z toho budeme mít prospěch jinými způsoby, prostřednictvím eh, dobrých výsledků projektu. Tudíž si nejsem jist, zda mohu eh, odpovědět na ty stejné otázky, které uvedl pan Marinesku ve svém úvodním projevu. Ale i tak doufám, že má perspektiva je um, relevantní pro tento výbor. První zásadní otázka týkající se i, i my je, zda je potřeba urychlit rozvoj eh, efektivních a účinných léků pro pacienty. Odpověď zní ano. Stále ještě je hodně lidí v Evropě i mimo Evropu, eh, kteří mají velmi vážné neuspokojené zdravotní potřeby, které je potřeba naplnit této perspektivy je eh, zapotřebí IMI. Ehm, IMI. Eh, dále je otázka, jestli jsou k tomu zapotřebí další veřejné prostředky. Navíc. Na výzkum a rozvoj. A tím se dostávám k některým otázkám a ohledům, které máme. Pokud jde o nedostatek transparentnosti jako takové, komplexní některá komplexní pravidla ve vztahu k farmaceutickým produktům. Existuje nedostatek transparentnosti um, nákladů na výzkum a rozvoj. K tomu dochází v mnoha různých organizacích. Jistě, že výzkum um, provádí některé veřejné ústavy um, a ústavy, které jsou financovány z veřejných prostředků, Dále existují dotace eh, soukromým firmám eh, ze strany různých charit, eh, daňové úlevy pro soukromým firmám. Jistě, že soukromé firmy používají i své vlastní prostředky k výzkumu a rozvoji, ale nevíme kolik, je to netransparentní, nevíme, kolik vynakládají na výzkum a rozvoj. A kromě toho je tu ten, tento program IMI. Takže chybí nám transparentnost v tom, abychom mohli posoudit, jestli je potřeba další veřejná podpora, finanční podpora na urychlení rozvoje lepších a bezpečnějších léků pro pacienty. Znepokuje nás tento nedostatek transparentnosti v tomto sektoru a komplexnost a fragmentárnost. Komplexní systémy patentů a některých eh, tržních výluk nebo výhod, tato, ty, ty, ty mohou být v některých eh, případech dlouhodobé. Třeba eh, léčba vzácných chorob, pediatrie, tam existují určité zvláštní systémy v oblasti patentů a výhradního přístupu na trh. Existuje také nejistota ohledně cen které, na, na kterých se vlády eh, do, dohadují s výrobci, jsou určité tajné dohody. Pokud nevíte, kdo co platí tomuto průmyslu, tak je zase těžké odpovědět na to, zda je potřeba ještě dodatečná veřejná podpora na podporu eh, aktivit výzkumu a rozvoje. Další otázka spočívá v tom, že ty fondy by měly vést, aby vedly k projektům a výstupům. Tak co se s těmi výstupy stane? Jsou, jsou, jsou potom veřejně přístupné? stávají se z nich eh, jakési objevy či vynálezy, které jsou open source, anebo je to něco, co není přístupné a co není použitelné a co nemohou ostatní použít. Trošku opakuje to, co jsem řekl již dříve. Platí vlastně občan za jeden lék několikrát, jednou přes IMI, jednou před, přes výzkumný institut, který je rovněž financován, jednak pak přes cenu tého léku samotného, čili hrazení nákladu a pak vede to vůbec k um, pobítkám pro průmysl vytvářet bezpečnější a vý, účinnější výrobky? platí to eh, Evropská komise eh, z 50% a průmysl z 50%, ale je to, co do toho průmysl vkládá, vlastně něco navíc? A nebo je to něco, co by stejně dělali prostřednictvím své standardní výzkumné aktivity, které pro nás zatím nejsou transparentní? Takže nevytlačuje to vlastně další eh, rozvojové aktivity. Tím se dostávám eh, k další otázce. Jeden z projektů v rámci IMI je takzvaný adaptivní inteligentní program. IMI je eh, pozorovatelem v dalších programech, ale nemáme žádnou aktivní roli, nemohu říci nic o dalších projektech, které probíhají za těch 3,2 miliard eur v desetiletém horizontu této iniciativy, ale pouze program, který má poměrně malý rozpočet 2,3 milionu, tak tomu mohu říci trochu víc. Ne proto, že bychom do toho byli aktivně zapojeni, ale protože jsme pozorovateli. Abych to řekl stručně, tak Eh, v podstatě máme metody, jak dostat rychle, co nejrychleji eh, ty eh, léky k pacientům, abychom zkrátili období zkoušek, aby existovalo více kvalitativních zkoušek, jak před, tak i v době po uvedení na trh. Ale musíme si klást otázky, je tu skutečně problém, který je třeba řešit, než se pustíme do takového programu, musíme si položit otázku, jestli je tu problém, jestli mus, když musí stejně eh, plek procházet klinickými zkouškami, potřebujeme rozvíjet ještě další nástroje k rychlejšímu uvedení na trh? Již existují totiž nástroje, které tento proces eh, tomuto procesu napomáhají. Jsou náležitým způsobem využity nebo nefungují dostatečně, na to musíme zodpovědět um, především předtím, než začneme diskutovat o novém nástroji. Máme pocit, že tento eh, inteligentní program je eh, v podstatě veden hlavně průmyslem, průmyslovým odvětvím, spíš než politickým mandátem a nebo debatou a dialog s relevantními aktéry by tudíž bylo možno zlepšit. My jsme nenastavovali ty projekty a také nemáme k jednotlivým projektům přispívat. A teď jedna věc, která možná zachází do příliš technických podrobností, ale možná je to důležité pokud chcete uplatňovat tuto tak, takzvanou adaptivní eh, adaptive pathway, musíme eh, klást důraz na to, jaký lék, na jaký lék se zaměřujeme, abychom řešili skutečnou neuspokojenou eh, poptávku v rámci trhu zdravotní péče. Musí být rovnováha mezi kvalitou a, bezpeč, kvalitou a bezpečností toho léku a jeho zpřístupněním, které z toho vyplývá. Dále musíme pomýšlet na, ex, na exitové strategie, to znamená, co když se dostane ten lék na trh a pak se dodatečně ukáže, že nefunguje nebo není bezpečný. Jak to z toho trhu zase stáhnout? A kdo zodpovídá za to, když e, nastane problém? To znamená, produkt je na trhu a není bezpečný. Jak zajistíme, e, když se to nepoužívá jenom na to, na co to bylo původně určeno, ale používá se to mm, ještě nad rámec eh, toho původního záměru. A jak pak hodnotíme statistické reálné údaje? Kdo zaplatí za jejich schromažďování? Mají vůbec pacienti zájem o to účastnit se eh, ještě dalších zkoušek nebo povolování po uvedení na trh? Pokud ten lék již mají k dispozici? A jaká je cena toho léku, která, který se takto dostane na trh? Cena by možná byla nižší. Eh, ale eh, na úkor toho, že by pak nebylo jasné, jestli má přidanou hodnotu. Takže to jsou různé otazníky, které máme k tomuto poměrně menšímu programu v rámci té širší iniciativy. Děkuji. Děkuji vám. Část těch otázek eh, byla pro nás důvěrně známa, už jsme je také tady probírali. A tím se dostáváme k šestému společnému podniku ITER. Pan doktor Peininger, vítá, vítejte, eh, mezi námi máte slovo. Ano, děkuji vám, já se jmenuji Michael Peininger, jsem eh, generální ředitel eh, společnosti Dremet. Je to středně velký podnik. Já jsem eh, fyzikem a také se cítím být podnikatelem. Naše společnost se zabývá výzkumnými nástroji. Děkuji za pozvání. Já tady sdělím své osobní názory na velmi napínavý mezinárodní projekt pod názvem ITER, mezinárodní termonukleární reaktor, který eh, bude zřízen v Jižní Francii a z evropské strany bude eh, řízen společným podnikem Fusion for Energy. V podstatě eh, před týdnem proběhlo Mezinárodní podnikatelské fórum organizováno Fusion for Energy. Eh, zúčastnilo se ho 2500 podniků a eh, laboratoří a diskutovalo se o eh, statusu a také výstupech toho celého projektu. A v té době jsem byl požádán o, o to, abych zde sdělil své názory na eh, toto stanoviště, což rád učiním, ale také bych eh, vám chtěl trochu podrobněji eh, vysvětlit, čím se zabýváme, jaká je naše kultura. My vyvíjíme Navrhujeme, konstruujeme eh, komponenty a systémy pro eh, výzkum v oblasti průmyslu a zdravotnictví. Eh, zabýváme se například částicovými urychlovači, fotonovými nástroji a různými dalšími zařízeními, výzkumnými zařízeními. K tomu se ještě dostaneme. Naše historie je poměrně dlouhá. Zahájili jsme naši činnost v polovině 80. let ještě v rámci podnikání podniku Siemens eh, eh, v městě eh, Bergisch Gladbach, nedaleko Kolína. Tehdy jsme vyvíjeli jaderné reaktory, ale využívali jsme tuto technologii také na sestrojování urychlovačů. A když se Siemens, respektive Německo, rozhodlo vystoupit z atomové energie, tak já a e, můj přítel jsme se rozhodli e, založit nový podnik Axel Instruments a vlastně e, koupili jsme tuto technologii. Byl to takzvaný management buyout od Siemens. A pak mnoho let jsme strávili na rozvoji těchto aktivit a v roce 2007 jsme pak prodali celou společnost jedné Eh, medicínské společnosti eh, z USA a pak jsme eh, si opět od nich odkoupili naše výzkum, výzkumné aktivity před dvěma roky a dnes se nazýváme IR Research Instruments z 50% ve vlastnictví velké společnosti Bruka, ale management včetně mně se věnuje dále výzkumu a máme velký nebo významný podíl v tomto podniku máme 180 zaměstnanců, 30% z nich jsou eh, eh, fyzikové inženýři, projektoví manažeři a 60% jsou technici a mm, jsme vlastně pokročilým inženýrským technologickým odborníkem Naši klienti, jak vidíte tady na mapě, z 80% jsou to výzkumné instituce a laboratoře na celém světě, včetně USA, Evropě, Ázii, a kdekoliv jsou takovéto eh, stroje, takováto zařízení eh, produkována. Například CERN v Ženevě, kde byl objevena částice Higgs před několika lety díky eh, velkému urychlovači a my jsme eh, budovali vlastně klíčové supervodivé eh, komponenty pro tento urychlovač a to tež platí pro další laboratoře aplikované fyziky na celém světě. To znamená, pro ně pracujeme také. Jsme tedy poskytovatelem řešení, to znamená, vycházíme z eh, základů eh, fyzikálních k designu naš eh, našem sídle máme vákovou technologii, super rychlou technologii a další. Také vstupujeme do technologie EUV, to znamená budoucí technologie polovodičů. A Máme také 6 tisíc metrů čtverečních speciální výroby, kde produkujeme všechno to, co nemůžeme koupit od třetích stran. A naše výstupy, tady vám ukážu několik obrázků z USA. Ve spolupráci s Národní laboratoří Los Alamos. Tady vidíte například urychlovač z mědi, eh, a další aplikace. Budujeme i kompletní urychlovače pro takovéto světelné zdroje a také pro ele- volné elektronové lasery. Na levé straně jste viděli naše klienty. Myslím, že mohu říct, že jsme jedničkou na světě, pokud jde o produkci super rychlých eh, urychlovačů a jejich eh, součástí A tady vidíte vlastně jednotlivé součásti nebo komponenty, eh, které jsou tvořeny z takzvaného niobia. Nevím, jestli znáte tento prvek, ale je to skutečně eh, vysokokvalitní prvek, který se využívá pro eh, tyto komponenty. Další příklad v Hamburku, to je velký evropský XFEL, my jsme vybudovali polovinu všech těch eh, super vodivých dutin a eh, bylo to dokončeno eh, koncem loňského roku když jsme tomu dodali takovéto mm, vysoce rychlostní akcelerátory. Samozřejmě musíme dodržovat podmínky, to znamená musíme mít super čisté laboratoře. Toto je eh, Institut eh, technologií v Karlsruhe. Tady eh, vlastně pracujeme na dalším fyzikálním projektu. To velké zařízení, které vidíte dole na levé straně, to jsou všechny ty montážní linky, které, kterými disponujeme a které potřebujeme. V době akcelových eh, nástrojů jsme spolu s eh, partnery ze světa eh, vyvinuli akcelerátor pro částicovou terapii proti rakovinovou terapii. Prodali jsme je do USA, ale stále ještě budujeme klíčové komponenty pro tyto systémy. Ty jsou nyní prodávány po celém světě. světě. Možná, že znáte tuto terapii jaksi protonovou terapii boji eh, proti eh, eh, nádorovým onemocněním. A nyní se dostávám k tomu vlastnímu bodu, to je ITER. Na levé straně vidíte ten obrovský stroj, který bude nyní zmontován v Jižní Francii v Kataráž a Eh, na základě všech těch eh, zkušeností a dovedností, kterými disponujeme, jsme se rozhodli také vstoupit do tohoto velmi eh, zajímavého projektu. Dá se říci, že je to velké úsilí, bude to trvat asi několik dalších let, než se to dohotoví. Je to skutečně nejnovější průkopnická technologie pokud je o to velké zařízení na levé straně, tam jsme se rozhodli eh, vyvinout některé části, které se vlastně odpovídají eh, eh, naši, našim dovednostem. Je to například kryogenické čerpadlo, které slouží k čerpání plazmy na vytvoření váku a uvnitř. Takovýchto čerpadel je tam několik v tom zařízení. A Fusion for Energy nás eh, najali k vybudování prototypu eh, součástí divertora. To jsou ty nejzahřívanější eh, části, jaké kdy byly vyvinuty Vedli jsme velmi silný konkurenční boj ještě s dvěma evropskými podniky pro eh, vývoj tohoto prototypu a když budeme úspěšní, to se ukáže za rok zhruba, tak pravděpodobně se dostaneme do další fáze, kdy budeme moci vyvinout eh, divertor eh, plné mm, nebo živé životní velikosti a pak vstoupíme do seriózní produkce, to znamená eh, výroby 54 takovýchto kompletních eh, zařízení a myslíme si, že jako středně velký podnik se na to hodíme. Vytvořili jsme projektový tým, sestávající z deseti eh, odborníků, inženýrů, a fyziku a domníváme se, že to bude úspěšné, ačkoliv je to skutečně průřezová a průkopnická technologie. Um, the cryo pump, we, this was based on... Ta kryo, to kryo čerpadlo vycházelo z eh, veřejného výběrového řízení. My jsme eh, byli těmi šťastlivci, co vyhráli. A ještě další aspekt k tomu, také vyvíjíme klíčové komponenty pro neutronové injektory. To vidíte dole vpravo. To jsme získali přes jednu německou společnost od eh, ITER v Indii. Měli byste vědět, že šest domácích agentur na celém světě pracuje pro nebo na tom, aby všechny tyto komponenty vyvinuli, eh, pak eh, to přepraví do Kataráž a tam to zmontují. Nemohu vám nyní, respektive ani bych vám nechtěl uvádět eh, číselné údaje, které možná už eh, znáte, ale můj závěr je takovýto. Fusion for Energy eh, prochází tedy vývojem už delší dobu. A my potřebujeme skutečně rozsáhlé a důvěryhodné partnerství a výměnu se silnými laboratoři, čím silnější laboratoř, tím lepší pro nás a pro konečný produkt. A samozřejmě máme zde také další potřeby potřebujeme eh, skutečné, skutečně silný management a manažerské dovednosti. Myslím, že zatím panuje eh, dobrá eh, rovnováha, pokud jde o limitaci odpovědnosti, maximum eh, sankcí a také vlastnictví. Myslím, že je důležité, abychom my byli exkluzivními vlastníky takzvaného background IP a abychom mohli bezplatně využívat foreground IP v rámci kontraktu pokud jde o Fusion for Energy a také o všechny naše klienty. Eh, kvalita eh, vězí eh, v lidech a můj názor je takový, při pohledu na uplynulá léta, že skutečně máme celou řadu velmi inteligentních lidí v organizaci Fusion for Energy. A důležité ale je také eh, zachovat tu kulturu neustálého zdokonalování eh, v rámci Fusion for Energy, v rámci společnosti, ale také v rámci partnerství. To je moje poselství. Mám dojem, že to je skutečně velmi účinný projekt, skutečně není snadné spolupracovat eh, v celosvětovém měřítku eh, v tom smyslu, abychom všechny tyto komponenty vlastně eh, stmelili tak, aby z toho vznikl vysoce účinný, účinný nástroj nebo zařízení, ale zatím to funguje velmi efektivně a spolu s průmyslem se nám to daří. Takže vám děkuji za pozornost. Děkujeme mnohokrát za vaši prezentaci. Eh, máme tady problém a eh, s tím, že tady je velice heterogenní struktura, protože všechny mm, tyto joint rating fungují na jiném základě, mají jinou strukturu. A pro nás, jako pro výbor na kontrolu rozpočtu, není tak úplně jednoduché proniknout do všech způsobů práce Máme joint undertakings, které dobře známe, jako třeba Interprojekt, s tím jsme se zaobírali dále, protože tady byly ve hře také vyšší částky, ale u některých jiných máme trochu potíže, protože alespoň nikdy jsme se tím nezaobírali hlouby jako u litru. Já bych ráda zahájila diskusi, ale sama bych ráda položila pár otázek, leda, že by si pan zpravodaj vyžádal nejprve několik slov, ne? Dobře, takže já mám několik otázek k tématu dávání k dispozici výzkumných výsledků. To je to, co řekl pan Anut pro my, samozřejmě platí i pro ostatní. A z některých prezentací bylo možné se dovědět, ale přece jenom v otázce toho, co je veřejné na výzkumných projektech a co nikoliv, to není jaksi zregulováno, proto se vás chci všech zeptat, jaké výzkumné výsledky musí být veřejné a u kterých je možno opírat se o tajemství obchodní. Pro mě bylo zajímavé dovědět se, jak dobře evropská spolupráce tady funguje, to je báječné, ovšem moje otázka je, k čemu tam přesně dochází, co se tam děje. Ehm, já vím, že se zohledňuje každý, ale teď chci vědět, co je veřejné, co je neveřejné, jaká výměna tady existuje. A pak jsem byla velice vděčná, bylo zajímavé to, co řekl kolega z Rumunska a kolega z Itálie protože toto zapojení do vnitrostátních strategií ve mně vyvolalo otázku, co tu vlastně děláme. Evropská unie se samozřejmě sestává ze členských států ale když s těmito relativně malými evropskými projekty se budeme muset postarat o to, aby došlo k velkému průlomu v jednotlivých členských státech, tak nevím, zdali bychom si toho na sebe nevzali příliš moc. Chci se zeptat toho pána od Filipse, jak to vypadá v takovém mezinárodním podniku a jak se sklubují vnitrostátní strategii. Je to pro vás spíše zátěž já jsem si po určité chvíli říkala, proč s nimi vlastně spolupracujete. No, je prýma dostávat peníze, ale tolik peněz to zase není. Eh, takže první otázka, mm, jak to vypadá s mezinárodní strategií Philipsy. A pak bych ještě ráda věděla těch 15% eh, subvencí. To jsem po to jsem si myslel, to je zajímavé, my jsme vždycky vycházeli z 50%, ale když říkáte, že de facto včetně státních dotací činí pouze 15%, tak si kladu otázek, odkud přicházejí ty další náklady. A kromě toho, co jste uvedl v těch podkladech, protože tady se praví horizont 2020, 20, přímé a nepřímé náklady. Tady bych se ráda dověděla, kdybyste nám to mohli ještě odůvodnit. Já zase začnu u vás, nebo Marian, ale budeme tady sbírat nejprve ty otázky, ano, abychom nestratili čas. I já chci položit několik otázek Cezaru, který je teď ve vývojové fázi a začíná výzkumná fáze. Co si myslíte, celý program už byl završen, nebo jak dlouho bude ještě trvat, než bude završen a jak dlouho bude trvat, než se budou aplikovat výsledky toho výzkumu. A pana Arna se chci zeptat, vidíte nějaký efekt výsledků výzkumu na IMI? Efekt, protože vy Eh, sledujete vnitrostátní organizace. Je tam někde nějaký efekt? Došlo k nějakému zlepšení nebo k něčemu? Začlenování těchto asociací. Protože i tady se investují veřejné peníze, i tady. Pane Peiningere, vy jste řekl, že všechno je OK s ITRem, ale jsme tedy ve velkém spoždění. jaká je Jaký je vám k vašemu projektu? Jak dlouho to vůbec trvalo, ten projekt? Navrhnout, nastartovat a zda jste v souladu s harmonogramem, co se týče designu a výroby nebo cokoliv děláte. Jaké je propojení mezi vaším snahám týkající se energii a ITREM? Pak to... A vidíte tady nějaké ukazatele pokroku? A nebo tomu bude, až bude celý program završený. Jak dlouho bude ještě trvat, než to bude převedeno do reálného života, do praxe? Jak dlouho bude ještě trvat, než bude moci být aplikováno to, se tato výzkumná aktivita objevila. Děkuji vám. Na seznamu řečníku je také kolegyně Ayala Sender. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, děkuji mnohokrát za informace, které jsme dostali i když ty informace jsme dostali eh, poměrně pozdě, takže jsme je nemohli podrobně studovat a jenom přelítnout ty nej, o nejdůležitější oblasti. Za prvé bych se chtěla na něco zeptat, co se týče nákladu, které vy nemusíte ospravedlňovat v každém projektu. Eh, to znamená, v každém projektu je zhruba 25 výdajů, eh, které nemusí být vykazovány a ospravedlňovány, obhajovány. A já se chci ty zeptat, zda tato 25% se vztahuje na, ča, na eh, peníze vyhrazené pro celý projekt, nebo na pouze jednu část, na tu nákladovou část. Promiňte, že se opět vracím k nákladům a k výdajům, protože to souvisí eh, s ideou, kterou jste tady také vyslovili. Eh, protože se říká, že výzkumníci nemají dostatečnou administrativní kapacitu, protože se věnují výzkumu. Hm, já jsem působila celou řadu let na univerzitě a eh, uvědomovali jsme si, že řízení bylo stejně důležité jako výzkum, protože jedině tyto dvě činnosti dohromady, tyto dvě aktivity vám umožní mít úspěch či nikoliv. A potom subdávat, co se týče administrativy, tady jeden kolega hovořil o litenu a já bych chtěla vědět, jaká administrativní témata měl na mysli, když tady hovořil o špatné administrativě. A pan Záli ten také hovořil o tom, že komise by měla být větší důvěru v certifikování e, auditu jednotlivých členských států. A to je jedna z diskuzí, kterou vedeme na našem výboru, protože velice často my nemůžeme důvěřovat e, vnitrostátním auditům, e, protože <clears throat> i nedávno na to upozorňovali sdělovací prostředky některé komponenty souvisí spíše mm, s vnitrostátními aspekty než s tím, co vyžaduje komise. Potom další významný aspekt je, když eh, projekty se dějí za účasti jiných vlád. Například, když se podíváme na USA a Japonsko, jakým způsobem se promítá admit administrativa do rozpočtu, když se projektu zúčastní i jiné mezinárodní subjekty. Enea, tady bych se chtěla zeptat. Zdá se, že v některých projektech se účastní jako koordinátor a v jiným jako člen. Tady tedy se chci zeptat, jaký rozdíl existuje v odpovědnosti, kapacitě a vyjednávání, je-li někdo členem a jeli koordinátorem. Velice mě zajímá, aby GTI se soustředili na obé a na to propojení základního výzkumu a aplikovaného výzkumu. Myslím si, že v rámci Horizontu 2020 už je to lépe opraveno, ale ráda bych věděla, na co na čem se tady pracuje? Vy jste zdůrazňovali, že je třeba zachovat tu část základního výzkumu, buď ji více financovat nebo věnovat jí větší pozornost. A já chci lépe pochopit, jakým způsobem můžeme my zlepšit tento úmysl, ale neznevýhodňovat to druhé. A teď, co se týče patentů. Patentů vyplývající provozování GTI za evropské podpory. Jak, když se podíváme na patent, patent je evropským patentem a jde to ve prospěch uživatelů a nebo uh, i ve prospěch ještě jiných aktérů či subjektů. Děkuji vám. Děkuji. Tady začneme, prosím, pěkně. Děkuji vám za mnoho podnětných dotazů. Takže nejprve přístup k výsledkům. V případě tedy Excelu tak eh, plně splňujeme pravidla EU eh, e 2020, to znamená, jsou tu oznamovací povinnosti, zároveň obvyklé možnosti nebo potřeba eh, chránit informace Eh, důvěrného charakteru, pokud nějaké v tom projektu jsou, to je článek 3 eh, Horizontu 2020. A dále pravidla k úč- účasti se vztahují i na výsledky v, celého, v celém konsorciu. Takže všechno je standardní. Pro Excel, stejně jako v Horizontu 2020. A teď rovnou k eh, poslední otázce obvykle principem je, že vynálezce je vlastníkem a to se vztahuje i na eh, Excel, tak jako je tomu v Horizontu 2020. Druhá otázka paní Gresle. Ta se týkala zapojení členských států. Jistě tady je komplikace, ale je to hlavně jeden, také jeden z hlavních přínosů, přínosů Excelu protože u elektronických komponentů a systémů většina členských států i systém e, e, regionu mají, mají již vlastní e, programy. A Excelu se podařilo tyto programy združit v rámci mechanismu spolufinancování, aby vznikl evropský výzkumný prostor v oblasti jako ekonomických komponentů a systému. A o tom právě evropská výzkumná politika je. Pro globální firmu, jako je Philips, je to nesmírně důležité Máme totiž největší část našeho výzkumu a rozvoje v Evropě. Více R&D máme v Evropě, než je míra um, procento našeho prodeje v Evropě. A abychom zachovali ten výzkum v Evropě, tak je důležité, aby tyto rámcové podmínky pro výzkum a rozvoj byly eh, tedy odpovídající. A ptali jste se také na podrobnější informace o nákladech. Jak víte, v rámci rámcového programu 7 byl systém přímých a nepřímých nákladů. A obvyklá míra proplácení byla 50%. To se v rámci FP7 úplně změnilo. Nepřímé náklady mají 25 a je tu, eh, je, máme tu tedy také paušál, ale v laboratoři to může být mnohem více než 25% přímých nákladů, což většinou jenom jsou náklady na zaměstnance a některé specifické položky. Takže v závislosti na firmě a podle toho, kolik firma Eh, kolik jí stojí výzkum a rozvoj z hlediska nepřímých nákladů ještě k přímým personálním nákladům, tak eh, to procento proplácení de facto může být pod 50%. Pod hranicí těch 50%, která je obvyklá pro vyvážené partnerství eh, soukromého veřejného sektoru. To je typické pro některé firmy a oni pak ztrácí zájem. Myslím, že se to také týká otázky, té poslední otázky paní a Avaly. Možná je to určité nepochopení. Musíme eh, vzít potaz všechny naše náklady, musíme vyučtovat všechny náklady, není žádná část, kterou nemusíme vyučtovat. Musíme tak činit třemi různými způsoby. Podle pravidel Horizontu 2020, podle národních pravidel a pak ještě jednou dalším mimořádným způsobem eh, v rámci společného podniku. Takže je to trojí. Není žádná, žádný náklad, který by nebyl vyučtován. A doufám, že jsem tím odpověděl na vaše dotazy. Ano, jsou otázky, na které ani eh, skutečné odpovědi neexistují, ale děkuji vám. Možná, že je pro vás dobrá zpráva, že tento výbor pracuje na tom, abychom zajistili harmonizaci pravidel, to znamená, aby pro jeden projekt eh, platila pouze jedna sada eh, pravidel, a sice evropských a národní pravidla musí být integrovány tak, aby platila evropská pravidla a nic jiného. A to nám připadá být vhodným opatřením zjednodušením, k zjednodušením. Pan Badini, prosím. Thank you very much, Děkuji vám. Já jsem eh, také chtěl reagovat na otázky pana Marineska, jak dlouho eh, trvá eh, ta studie vývoje a výzkumu a dále. Za prvé, Prvních osm let společného podniku jsme vynaložili eh, na eh, definici technologií a nyní už jsme ve fázi realizace té technologie. A jak víte, moje zkušenost se týká společného pilotního projektu. To jsou technologie, které se dají již implementovat a my je právě implementujeme. Takže v horizontu pěti let eh, začali jsme v roce 2015, eh, takže 15, 16, 17 až do roku 2018 budeme mít čas připravit eh, prezentaci konkrétního projektu, aby byl pak do roku 2020 ukončen. Ale vše, společný podnik bude pokračovat, protože naše společnost e, slouží k tomu, aby poskytla i zpětnou vazbu e, vědcům a výzkumníkům. Abychom také uměli reagovat na budoucí požadavky e, na pozadí zvýšené, zvýšeného provozu. Takže po roku 2020 budeme potřebovat ještě dalších pět let k implementaci plné technologie. To bude těch šest hlavních eh, řídících funkcionalit leteckého provozu bychom měli dosáhnout dobrých výsledků. A nyní vlastně uzavíráme eh, ten eh, kruh toho hodnotového řetězce, definice, vývoj a nyní tedy realizace a opět se vrátíme k definici, abychom to asi za deset let mm, od dnešního dne uzavřeli. Ale už můžeme mm, vidět určité výsledky. Víc Máme víc než 220 konkrétních investičních eh, projektů eh, financovaných Evropskou komisí a nyní musíme eh, hlavně pokračovat v tomto financování. Musí tady být vůle pokračovat a nezastavit ty tři fázy vlastně toho koloběhu. Jinak bychom po pěti letech nemohli pokračovat. To je tedy ten časový horizont a myslím, že nyní se pohybujeme dobře ku předu My jsme skutečně eh, velmi specifičtí eh, v eh, našem vývoji a výzkumu. Víme skutečně, co je potřeba zajistit, abychom zvládali nárůst leteckého provozu, a nyní začínají i přicházet mm, mm, už výstupy z výzkumu a my jsme průmysl, který nyní realizuje to, co vývoj a výzkum přináší. To je ta přidaná hodnota. Další otázka od paní předsedkyně nebyla sice směřována přímo na mě, ale týkala se vlastně e, úlohy národních strategií. Pokud jde o dopravní management, tak tady evropská strategie je ta společná, protože obsahuje nařízení. Je tady pět nařízení o technologiích, které mají být implementovány na národní úrovni. Takže je tady evropský masterplan, který eh, definuje eh, i ten realizační plán na regionální úrovni. S ním se zabývám já Eh, protože my musíme také eh, stanovit eh, geografický rozsah projektu a každé jednotlivé letiště a poskytovatel leteckých služeb to musí zapojit nebo zahrnout do svých plánů. Takže existuje přímá vazba mezi vlastně tím masterplánem mezi realizačním plánem a investičním plánem a celý ten proces musí být velmi transparentní a Evropská komise nad tím bdí. Děkuji. Vielen Dank, Herr Nehr, bitte. Děkuji, pane, prosím. Before answering the question from Mr. Mayer. Než odpovím eh, na dotaz pana Marinesku, tak tomu, co řekla paní předsedkyně, pokud jde o dopady národních strategií, alespoň z perspektivy mé vlastní, jak to teď funguje, tak když začalo um, společný podnik Clean Skies, by, byla to, byl to program um, v Rumunsku, který, se, který, který se měli řešit eh, problémy eh, sedmého rámcového programu. Pak jsme začali budovat Národní strategický plán výzkumu a rozvoje. Naštěstí eh, letecí bylo součástí tohoto programu. A díky tomu, že jsme měli tento bod v našem národním programu, tak to umožnilo všem účastníkům mít jasnou perspektivu potenciálního cestovního plánu k dosažení konkrétního vlastního cíle. Pokud hovoříme o různých um, subjektech, jistě tu byly uh, také různé zájmy. Univerzity a výzkumné uh, uh, ústavy Ehm, a tak dále, nemuseli nutně harmonizovat eh, své, eh, své eh, cíle a aktivity. Byli jsme jednou z posledních zemí, které vstoupily do Evropské unie, takže to byl ještě takový překryv s tehdy privatizací průmyslových podniků, což mělo dopady na naši účast, protože akcionáři v různých firmách měli různé přístupy k tomu, co, je, co představuje strategickou účast v takové aktivitě, jako je například JTI. Třeba jim nebylo jasné, jestli součást v Clean Sky je součástí investičního plánu nebo výzkumu a rozvoje, jestli to mají schválit tedy akcionáři nebo ne. Jistě, že jsme se to snažili sladit, prostřednictvím rámce národní strategie aby byla možná tato aktivita. Ale na druhé straně, když se na to podívám prakticky, pokud se neúčastníte evropského projektu, ať už je to Joint Technology Initiative nebo něco jiného, tak financování pro výzkum a rozvoj jenom eh, na základě tedy národní strategie by bylo nulové. Proto bylo v našem zájmu být součástí evropského projektu, pokud jsme chtěli eh, mít i nějaký národní projekt. Takže v podstatě byl člověk dotlačen k integraci našich kompetencí na národní úrovni, abychom eh, mohli maximálně vytěžit z toho programu ne na základě čistě národní úrovně, ale i té evropské. Teď k těm eh, takzvaným demonstrátorům. Jistě, že je to pro nás náročné, protože jsme, eh, máme za sebou deset let eh, přemýšlení o tom, co může být klinská. a teď se dostáváme k prvním výsledkům některých velmi klíčových otázek, jako je laminární tok a tak dále. První, tedy vůbec letadlo, které má Eh, je to má, má, může těžit této technologie. A kdyby lidé mohli létat eh, v takovém letadle. Jistě, že je to komplexní, protože letecký průmysl byl dobře strukturován, ng 4 je skupina, která eh, vlastně řídila tento proces na té úrovni toho odvětví a je cestovní mapa k zavádění těchto produktů na trh a z tohoto hlediska musíme vzít potaz také to, že je tu ten, ten Flypass 2050 a to, co všechno, co vychází z výzkumu a rozvoje z dalších projektů. Většina našich aktivit nebyly pro, produkty N plus 1, ale spíš N plus 2. Ten cyklus vedoucí k výrobku je velmi dlouhý. třeba za dva a půl eh, roku můžete mít nové auto, ale v případě letadla je to 30 let. Takže trvá dlouho, než bude možné plně nasadit zralou technologii na, v rámci TRL 6 nebo 7 v, v, v, v rámci tedy společné technologické iniciativy. Ale je, začíná už tu být určitý dopad aktivit JTI e na to, co dnes máme bylo tu doporučení na úrovni Clean aby v některých leteckých prostředích vzniklo určité logo. Tím, že bychom měli jako, jako na počítačích je napsáno Intel Inside, takže by tam bylo Clean Sky Inside. Že jsou tam prostě určité technologické složky, které již dozrály v rámci projektu Clean Sky. Jistě, že bude trvat, než eh, bude skutečně na obloze eh, nějaký letadlo, nějaký business jet, který bude již mít v sobě ehm, zapracovanou tuto technologii laminárního, eh, laminárního toku, ale ehm, to, to je zkrátka ten proces, to, co je dneska v Airbusu, v Airbusu také bylo nové dřív. Poslední věta vaší prezentace zní jak můžeme se účastnit a mít e, přínos z aktivit JTI, e Společné technologické iniciativy. Ale proč? Já, si, já jsem si myslel, že už nějaký přínos jsou. Vy čekáte víc? No jistě. Je to společná činnost. Tak třeba máme e, těžíme již přínosu našich výzkumných aktivit, abychom se nám vrátily peníze, které jsme do toho dali, to je dlouhodobý eh, přínos, ale pokud jde o reálný produkt, tak tam jsme ještě se nedostali. To je pouze eh, část, potřebujeme více než jenom partnerská dohoda na výzkumu k tomu, abychom měli, mohli opravdu využít produktů, které jsou potom na trhu. To určitě o tom sní hodně lidí. Prosím. Děkuji vám za otázky a začal bych eh, vaší otázkou, paní předsedkyně o vývoj národních strategií. A to, myslím, je velmi důležité. Pokusím se odpovědět a také uvést příklad. Mám za to, že pro zapojení národních strategií potřebujeme alespoň tři různé aktéry. Za prvé Evropskou komisi, Evropský parlament, dále GU, a, e, e, tedy společný podnik, a pak národní organizace a národní politiky. Je to důležité, protože bez národních strategií může dojít k mrhání prostředků. Uvedu příklad. FJU vkládá velké úsilí do své práce a má velmi dobré výsledky, pokud jde o e, vývoj e, například e, těch vodíkových stanic nebo palivových článků a e, tím vybavených aut, ale pokud tam nebudou e, vodíkové stanice, tak jako například teď v Itálii, tak ty peníze budou promrhány. To znamená, ty vodíkové e, plnící stanice mohou být tedy chybí a tudíž, tudíž to nemá význam. Ale toto je dobrý příklad, kdy Evropský parlament pomohl, eh, protože v roce 2014 parlament vydal takzvanou, eh, eh, takzvaný směrnici DAFI o infrastruktuře, kde vlastně alternativní paliva jsou postaveny nároveň ehm, zemnímu plynu, ropě a tedy vodíku. A tímto způsobem všechny finanční prostředky investovány společnými podniky do eh, aut, autobusů a eh, vodíkových stanic už nejsou eh, vyplýtvány. A jsem rád, že mohu informovat, že Itálie eh, dělá, co může, pokud jde o eh, výstavbu té vodíkové infrastruktury. Všechny finanční prostředky věnované komisí eh, na italský projekt autobusů jsou dobře investované peníze. Potřebujeme, opakují, tři aktéry. Evropský parlament, společné technologické podniky a samozřejmě národní realizátory. Nevím, jestli jsem tím odpověděl na vaši otázku. Je to ale důležité. Uvedu ještě další příklad příklad. My, tedy společný podnik, investuje značné částky do eh, realizace společných eh, energetických systémů pro eh, domácí kogeneraci a decentralizovanou eh, výrobu energie. Máme tady dobré příklady a dobré podniky, které poskytují dobré služby a produkty, ale aniž bychom změnili trh, aniž bychom měli evropské směrnice, které budou tlačit trh směrem k centralizované výrobě energie, Eh, nebo decentralizované výrobě energie eh, budeme eh, těmito mm, prostředky pouze plítvat. Ještě další zajímavá otázka, jaký je rozdíl a jestli vůbec pocitují rozdíl mezi tím hrát roli <coughs> koordinátora a účastníka. Ano, cítím ten rozdíl, ale možná, že bych neměl, poněvadž myslím, že koordinátoři a členové by se měli cítit, eh, být na stejné lodi a každý by měl pracovat eh, pro dosažení společného cíle práce. Musím eh, přiznat, že někdy se i mně stane, že jako člen se již cítí, cítím odpovědný za dosažení svých cílů, svých cílů jenom a někdy zapomenu na eh, projekt jako celek. Samozřejmě, že záleží na koordinátorovi. Jestliže je ten koordinátor skutečně dobrý a schopný motivovat lidi, pak není rozdíl mezi členy a koordinátory. Ale samozřejmě jeden rozdíl tady vždy bude, totiž, že koordinátor nese odpovědnost i za administrativní eh, povinnosti a to je něco jiného. Mám na mysli teď eh, tu vědeckou stránku věci. Myslím, že nemám už, eh, co bych dodal, leda, že jsem na některé otázky zapomněl, ale pokud ano, mi je prosím připomeňte a rád je později zodpovím. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jenom abych pokračoval ve stejném směru jako můj kolega vidíte, že poprvé v dějinách hydrogenní vozy se vyrábějí za skutečných podmínek v Japonsku, v Kalifornii a možná záhy i v Evropě. Proč? Eh, došlo k velikému pokroku během posledních deseti let, zejména ve spolupráci výzkumu a průmyslu. Jaké jsou tedy naše příští kroky? protože průmysl je připraven na aplikování nových eh, typů vozidel, je to první generace, která již je na světě, Samozřejmě potřebujeme zejména vybudovat infrastrukturu, je to veliká výzva, protože to se netýká výzkumu, ale eh, finančního inženýrství. Důležité je tedy kombinovat úsilí na evropské úrovni a také Eh, Evropské komise v rámci TNT a také začlení vnitrostátní a regionální úrovně. Protože nejaktivnějšími aktéry jsou aktéři působící v regionálním rozměru a tady hrají roli také lokální orgány. Eh, ve Francii například jsou regionální organizace velice aktivní. Čili co má být dalším krokem? Použít strukturu EFSEIDu Důležité je, že jsme seskupeni a dobře zorganizováni co do spolupráce výzkumu, průmyslu a komise. A nyní musíme agregovat, začlenit národní aktéry, kteří ještě nejsou přítomní, regionální orgány, regionální asociace, abychom se pokusili vyřešit ten problém, co bylo dřív, vejce nebo slepice, abychom mohli budovat odpovídající infrastruktury, Ehm, některý ban- eh, pardon, bankovní systém se domnívá, že je tady příliš mnoho ehm, rizik. Je třeba tedy skloubit PAP, čili soukromé a veřejné partnerství a komise by měla pomoci ve vyřešení tohoto problému. Další problém je budovat skutečně evropský průmysl. Již nyní například ve Francii nebo v Dánsku Chcete-li vidět vo, vozy poháněné vodíkem, tak jste odkázáni na Toyotu a to není evropský vůz. Já vím, že Daimler se chystá něco takového vyrábět, ale tak trochu dlouho to trvá. A myslím si, že musíme trvat na tom, protože zatím jediným takovým vozem je francouzský vůz a proto je důležité budovat evropský průmysl a není snadné dospět k dohodě. Jedná se tedy o to jít nad rámec FSAGů, protože to je výzkum a demonstrace. A jak už jsem řekl já i mý kolegové, nelze zapomínat na základní výzkum. Protože chceme-li být konkurenceschopni i v příštích generacích, musíme rozvíjet technologii, biotechnologii, nanomateriály. A v Americe, ve Spojených státech, v Japonsku i v Koreji došlo tedy k velikému výzkumu v této oblasti. Máme tady určitý paradox. Když se snažíme zavést základní výzkum a zahrnout ho do horizontu 2020, do toho normálního programu, komise říká, ne, ne, ne, všechno už je začleněno v FCGU. Čili není tady vlastně prostor pro základní výzkum. A proto důležitou zprávou je nalézt nějaké místo, kde bychom umístili základní výzkum na evropskou úroveň. A ještě malý bod týkající se utajování či důvěrnosti. <clears throat> Musíme zlepšit komunikaci při rozšiřování výsledků i v rámci FSEDU, eh, protože někdy průmyslové společnosti jsou velice zdrženlivé s poskytováním eh, a zveřejňováním výsledků a v tomto ohledu myslím si, že bychom se mohli zlepšit protože musíme mít databázy výsledků, abychom mohli zlepšit globální efektivitu systému. A myslím si, že už se snažíme to zlepšovat, právě toto úroveň předávání výsledku. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. Banano, prosím. Velice stručně. Pan doktor Marinesku se zeptal na dopad IMI, jaký je dopad aktivit této iniciativy. Nemohu vám to říci, to souvisí s nedostatkem mých vědomostí týkající se této iniciativy, ale jistě nemám důvod mít pochybnosti o tom, že je to využíváno efektivně. Ale dojde-li k dobrým výsledkům, tady je velice obtížné také říci, zda tento výsledek by býval existoval, i kdyby ehm, ID neexistovalo. Čili vaše otázka by vedla automaticky k této další otázce. Je mi tedy velice líto, ale nemohu být přesnější. Děkuji mnohokrát. Prosím, další řečník. Yes. Ano. Já doufám, že jsem ty otázky, eh, eh, že jsem ty otázky zachytil, není snadné na ně odpovědět. Dovolte mi to ještě eh, více vysvětlit. Jak jsem vám minulý týden řekl, bylo nám potěšením vyslechnout schrnující prezentaci od Bernarda Bigo, generálního tajemníka ITERu, a také Jean-Marc Furiol, který je technickým ředitelem Fusion for Energy. Já ho znám dobře i z těch eh, ještě eh, raných dnů eh, toho, těch procesů, toho, těch projektů zrychlovačů, urychlovačů. A v podstatě důležité je, aby firma pochopila, jestli existuje realistický harmonogram a stanovování cen z našeho hlediska. Co můžeme tedy dělat z hlediska dlouhodobého plánování a v otázce strategického eh, plánování. To je důležité. Eh, jde o eh, časový horizont 10-20 let, protože najímáme fyziky, inženýry, to je prostě dlouhodobý závazek, který přijímáme, ale zároveň to potřebuje ITER, náš zákazník, protože není pak možné to partnerství jen tak za pět let přerušit. Je to tudíž také důležitá otázka Eh, k, pro mě samotného. Asi vás nepřekvapí, Bernard, že Bernard Vigo eh, ne, nám neřekl žádné eh, informace o ceně a harmonogramu, protože to se teď právě reviduje, hoví, hovoří se o tom. A můj takový celkový dojem je, že existuje velmi jasná koncepce, protože lidé už se tím zabývali dřív, ale teď už eh, máme jasný scénář, podrobný popis každého jednotlivého komponentu, každé jednotlivé situace. Pro mě je důležité to, že všechny ty kritické složky už jsou jasné, jsou vyrobitelné, aspoň na úrovni prototypu, a není důvod, proč by to nemohlo fungovat i v sériové výrobě. A tady dlužím ještě malé vysvětlení. Nedostáváme finanční podporu srovnatelnou s tím, co máte vy. My dostáváme pouze smlouvy za fixní ceny. Čili my sami pak musíme přežít za tu fixní cenu, kterou jsme dojednali v rámci smlouvy. Kdykoliv dojde k technické změně, tak samozřejmě pak se bavíme o změnách, e, ale mít fixní smlouvy také znamená, že máme relativně jasný obrázek také rizika, které e, firma přijímá. Čili všechno je vlastně e, v, v, v intencích jakéhosi re, reálného toku a z mnoha diskuzí, mnoha aktérů zejména prezentací pana Bigo a Jean-Marca Firiola jsem si udělal obrázek a závěr je, že se jedná o strategický um, v podstatě strategický přístup, strategický projekt. Nemohu ovšem odpovědět na vaše otázky, protože tito lidé jsou mnohem e, fundovanější v tomto než já. Ale aspoň jsem se snažil, pane Marinesku, nějakým způsobem zareagovat. Upřímně řečeno nevím, jestli by nebylo ještě víc otázek ITERu, které se mi podařit zodpovědět nepodařilo. Nedělejte si starosti, v rámci ITERu se opět zahříváme, takže opět o tom budeme jednat. A nyní ještě kolega něco chtěl dodat a já jsem také chtěla položit několik otázek na tu zadní řadu. Prosím. Já jsem totiž zapomněl něco uvést a objasnit to, co jste naznačila už vy. Clean Sky je asi něco jedinečného, alespoň já to tak vnímám, tím, že se snaží používat ještě další finanč, nástroje financování, ku prospěchu projektu Clean Sky došlo k tomu, že regiony byly povzbuzeny, aby rozšířili eh, vlastní strategii v rámci procesu inteligentní specializace, aby zjistili, zda existuje potenciál eh, synergii s Clean Sky a Clean Sky pak uzavřel zvláštní dohody s těmito regiony, aby se zajistilo, že potenciální příjemci budou vlastně moci profitovat z těch finančních prostředků. A to se stalo i nám. Rumunsko mohlo podepsat mm, ten mm, druh memoranda o synergiích v rámci Clean Sky a to je jedna z možností, které se nám nyní nabízejí, totiž využít um, kohezní fondy i pro doplňkové akce v rámci Clean Sky a tím máme možnost eh, maximalizovat potenciál technologií vyvinutých v rámci Clean Sky pokud vlastně v rámci těch obálek, finančních obálek pro Clean eh, Sky eh, eh, není dostatek prostředků. Děkuji vám. Ještě otázka na vás. Je tady někdo z generálního ředitelství pro výzkum Evropské komise, kdo by nám mohl trochu osvětlit tu otázku těch 15%, těch, toho financování 15%, anebo i osvětlit ty složité procesy v rámci Horizontu 2020 a pak ještě jsem chtěla jednou dát slovo řediteli IMI a mám tady vizitku od pana Alcaldeho, Jose Alcaldeho, tedy, který má na starosti eh, interní prověrky. Takže kdo z vás by chtěl začít? Zadní řada. Prosím, abyste se napřed představili Dobré ráno, já jsem Paul Webb, DGITD. Takže společný podnik Excel je vlastně DG Connect, ale příspěvky věcné jsou v souladu s ostatními příspěvky. Eh, nejde o to, že by to bylo stanoveno na 15% pevně. Vy jste řekl, že některé vaše náklady nejsou plně eh, uhrazeny. To znamená, že ten, to efektivní financování je někdy pouze 15%, ale hlavní věc je, že v každém grantu musí být určitá, určitá částka kofinancování. Jde pouze o to, kolik. Zdá se, že některé velké podniky v Excel um, mají poměrně nízké částky. To je ale hlavně problém pro Excel. Ty uh, příspěvky věcné jsou tedy uh, stejné jako příspěvky z EU. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem z IMI. Rád bych zodpověděl jednu otázku týkající se šíření výsledků a dopadů, na které pan Arno odpovědět nemohl nebo neuměl. Myslím, že se musíme podívat na roz obsah um, um, toho, co IMI provozuje, 950 akademických eh, týmů, 160 eh, eh, malých a středně velkých podniků, 26 organizací pacientů, 17 regulátorů, 7 tisíc výzkumných pracovníků celkem. Takže mnoho se tady děje a chtěl bych říci, že nic z toho by nemohlo vzniknout bez partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v tomto měřítku. Takže výsledky a dopady jsou na různých úrovních. Za prvé, Samozřejmě podporujeme všechny skupiny, aby to zveřejňovali a máme nyní už více než 1500 publikací ve špičkových odborných eh, časopisech, ale samozřejmě to zachází i dál. Vytváříme vlastně i nástroje, eh, které eh, pomohou snížit čas na uvádění na trh nových inovací a mohou také usnadnit eh, obecně proces vývoje a výzkumu. A také chceme povzbudit eh, partnery průmyslu, ale stejně velké podniky, aby investovali eh, více. A proto máme 169 malých a středně velkých podniků evropských, které mohou růst a prosperovat tomto prostředí a to je velmi důležité. Myslel jsem si, že výbor by měl zájem ještě o další eh, body, protože pan Arnold mm, není eh, na straně příjemců, takže většina z toho, co řekl, eh, bylo vlastně mimo téma Myslel jsem si, že eh, by eh, vás eh, zajímaly skutečné názory příjemců podle to, na to, jaké jsou problémy. My například od příjemců slýcháme, že země potřebují větší účast malých evropských podniků, potenciálních příjemců eh, výzkumných společností České republiky, Rumunska, Irska mají potíže dostat se do projektu IMI. To musíme řešit. Dále, účast malých a středně velkých podniků je skutečně důležitá, protože nyní máme vysoké eh, cíle, pokud je účast malých a středně velkých podniků a musíme nalézt moduly, jak eh, použít naše partnerstva, včetně státních skupin, a aby byly proaktivnější. I to je určitý eh, problém. Malé středně velké podniky nás oslovují a říkají, máme potíže dostat se do těchto projektů. Další věc, která se nám eh, vrací a, a pan Arnold a další to eh, uvedli, se týká IPR. Co je veřejné a co je soukromé? Máme směrnice k tomu samozřejmě, ale je na každém konzorciu, který vznikne kolem určitého tématu, ať už je to Alzheimerova nemoc, anebo eh, mikrobiologické projekty a tak dále, aby se sami rozhodli, do jaké míry budou otevřená a v rámci jakého eh, režimu budou řízena eh, práva duševního vlastnictví. Máme tady celé spektrum. Máme jeden projekt, který, kterého se účastní 10 farmaceutických firm, a v tomto um, projektu není e, žádné duševní vlastnictví, které by bylo chráněno. Vše je ve veřejné e, sféře. A takže od toho přes celé další spektrum až po e, speciální ochranu duševního vlastnictví. Takže partneři se sami musí dohodnout jaký, jakému eh, režimu budou podléhat. Takže mm, tolik z mé strany a děkuji vám za pozornost. A za komisi EU, prosím, děkuji vám. Já jsem Alexandra Draghi a jsem ředitelka pro výzkum zdravotnictví a eh, ráda bych eh, reagovala na poslední bod pana Marineska, výsledky dopady IMI a pohovořím o současných výsledcích, které se dostávají k pacientům. S příklady projektu, eh, které vlastně se vyvíjely několik let, protože si musíme uvědomit, že pravděpodobně, tak jako některé jiné, jiná průmyslová odvětví, čo, doba od výzkumu, vývoje až po uvedení nového léčiva na trh může trvat. Je to v průměru 10 až 15 let. Takže samozřejmě tyto projekty mohou mít bezprostřednější výsledky a jsou například propojeny s identifikací biomarkerů nebo testů a diagnostiky, ale, ale bude to trvat určitou eh, dobu. A samozřejmě první projekt MI započal teprve v roce 2009, to musíme mít na paměti. Některé eh, výsledky. Například Jeden projekt eh, v rámci OTIS testy se již realizují k eh, odhalení, časnému odhalení autistických sklonů dítěte, tak aby bylo možno zahájit intervence terapie dříve a aby bylo možno poskytnout poradenství rodičům, jak naložit s touto velmi složitou problematikou. Další příklad pochází z naší velké platformy z, an, z oblasti antimikrobiální antimikrobiální eh, odolnosti. Jak víte, je to jedna z největších hrozeb 21. století, kdy se objevují dlouze zapomenuté eh, nemoce, vracejí se a možná, že nebudeme mít terapie proti ním. Tady eh, platforma EMR vlastně provádí screening eh, nových možných antibiotik a prochází tím eh, cyklem klinických testů. Je již celá řada produktů, které doufáme se k pacientům dostanou zanedlouho. Další příklad, projekt, který se týká schizofrenie a depresí a to je mimořádně zajímavý projekt, který by bez IMI nemohl být realizován, protože tady mnoho velkých podniků se rozhodlo dát dohromady nebo sloučit eh, databáze eh, klinických výsledků testů eh, pacientů s schizofrenií a mm, vyhodnotit je z hlediska úspěchu a neúspěchu a pak lépe eh, rozhodovat o terapiích, disponibilních terapiích ve vztahu k jednotlivým pacientům. Takže pacienti dostávají pak eh, medikaci, eh, na kterou reagují lépe, snižuje se počet dnů hospitalizace. Čili um, A Evropská agentura pro léčiva již přijala určité směrnice ke klinickým testům, aby eh, trvaly kratší dobu a aby došlo k urychlení procesu. To je stále ještě v rámci eh, těch pokynů není nutno legislativu eh, měnit. Děkuji vám. Děkuji, nevidím žádné další přihlášky do diskuse. V tom případě dávám slovo panu zpravodaji. Thank you very much for participation. I hope that, uh... Děkuji mnohokrát za vaši účast. Bylo to nesmírně užitečné pro všechny účastníky. Jistě to bylo důležité a významné pro nás, pro všechny. Chceme-li vidět opravdový efekt veřejných peněz v aktivitách výzkumných, což je nesmírně důležité, měli bychom také, domnívám se, hodnotit účast aktérů ve všech těchto aktivitách a zahrnovat jejich názory do posuzování. A tyto smíšené podniky jsou nesmírně důležité, nesmírně důležité a měly by přinášet dobré výsledky ve skutečnosti, protože to je konečný výsledek, aby se projevily ve skutečnosti. A doufám, že příští evaluace od eh, účetního dvora, ale také od nás se budou více soustředit na výsledky, více zaměřovat na výsledky. Já chápu, že účetní dvůr tento rok vypracuje audit již na základě nových parametrů. To je dobrý znak. Znamen, to je dobré znamení, promiňte, domnívám se. Víte, vaším konečným uživatelem je pacient a také veřejné peníze z vnitrostátních rozpočtů. To znamená, efektem vašich smíšených podniků by Mělo by to, že se to projeví právě u těchto konečných účastníků. Eh, máme tady přece také vnitrostátní organizace. Je třeba také zkoumat, co se děje s vašimi výsledky. Maj, mají dopad na vydávání veřejných peněz a to by byl zcela jistě dobrý výsledek. Děkuji vám mnohokrát, děkuji za prezentaci výsledků i komisi. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přišli. Ano, já bych vám ráda také řekla, že jsem se dneska mnohé naučila. A sice, že otázka heterogenních struktur musí být více zohledněna, než jsme doposud dělali. A otázka otázka napojení či zpětného napojení na vnitrostátní strategie je velice důležitá. Když se podívám na palivový článek, tady je zase úplně jiná zpětná vazba eh, než při používání těchto součástek do eh, výroby letadel. Je třeba tedy osvětlit více této vzájem, tyto vzájemné vztahy. Děkuji mnohokrát u zpravodajů, děkuji mnohokrát kolegyní, kolegyním, kteří mezi kolegům, kteří tady zůstali, eh, protože evropské výzkumné politiky a jejich problémy mohou být vyřešeny právě s tímto zpětným pohledem a hodnocením a je to zcela jistě riskantní aktivita, budeme se jim dále věnovat. Chci velice srdečně poděkovat všem i Evropské komisi, i eh, ředitelům jednotlivých smíšených podniků a ukončuji naši schůzi.